Good afternoon, colleagues. We are starting. Dobré odpoledne, kolegové. Začneme se zasedáním schůze. Eh, a poslední týden před dovolenými s malým nadšením zde. A následující změny programu a dnes je to 35. den protestu proti jednostrannému uvalení eh, podmínek, které jsou nespravedlivé ze strany eh, administrativy a tlumočníci tedy oznamují, že nebudou žádné přesčasy. A teď ke změnám programu. Bod 15. Hlasování o eh, lizové liberalizaci Kosovo a to neproběhne dnes, eh, protože ještě komise že jsme výbor tedy dostal hodnocení komise o zbývajících Eh, analýzách, které třeba provést, takže mm, prosím také vězte, že tlumočení bude k dispozici ve všech jazycích, kromě dánštiny, lotyštiny, chorvačtiny a velštiny. Jirštiny a eh, takže teď pokud jde o doporučení koordinátoru, takže podle pravidla 205 Eh, zde, vy jste obdrželi mm, přípis ze schůze z 21. Mm, června 2018, feedback koordinátorů, mm, takže naleznete ve své dokumentaci. A dále jmenování zpravodajů, to je dlouhý seznam. Kinga Gál za EPP, zpravodajkou k návrhu směrnice Rady o zavedení mm, eh, cestovního dokumentu v případě naléhavých situacích. No, no Dominik, mm, kolegyně Holmajer je jmenovatelkou k nařízení o Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí eh, Fond pro vnitřní bezpečnost eh, a Tania Fajon z SAD zpravodajkou k nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí fond pro řízení hranic a nástroj finanční podpory pro hranice. A Miriam Daly z SAD byla jmenována zpravodajkou k návrhu na řízení Evropského parlamentu a rady, kterým se eh, zavádí asilový migrační fond. Josef Vandeholzer SAD byl jmenován spoluspravodajem k návrhu na řízení Evropského parlamentu a rady, kterým se vytváří program pro justici. Kolegyně Valeros Zelených je spravodajkou k návrhu na řízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí eh, program práv a hodnot. Eh, Laura Ferrara FDD byla jmenována spravodajkou k návrhu Eh, prováděcího rozhodnutí rady, eh, eh, které se týká Eurojustu a dohody spolupráce mezi Eurojustem Albánií. A naším nyní navrhovatelé stanoviska. Leners z EPP byl jmenován zpravodajem k, k návrhu na řízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí program Digitální Evropy na období 21 až 27 kolega Lenner s EPP zpravodajem ke sta- pro stanovisko nařízení mm, Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí Fond pro řízení hranic a finanční podpora ce- vybavení celních kontrol. SAD, kolegyně Post, stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a rady o Fondu eh, regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti. Sara Poste SAD, s pravodajkou stanoviska k nařízení Evropského parlamentu a Rady o eh, Evropském sociálním fondu plus Josef Maria Derikavras ze Zelených byl jmenován zpravodajem eh, stanoviska k nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu EU v případě mm, eh, nedostatku, jako je nedostatečné, eh, nedostatečný právní stát. Valero, zelení, zpravodaj ke stanovisku návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí nástroj předvstupního systému EP3. Ignacio Corao, zpravodaj mm, stanoviska k návrhu e, směrnice Evropského parlamentu a rady o, e, e, o mm, veřejných informacích a jejich opětovaném použití a k Zistrat ENF, zpravodaj k stanovisku nařízení Evropského parlamentu a rady kterým se eh, stanoví obecná pravidla pro Evropský regionální fond, sociální fond plus eh, a fond soudržnosti a Evropský rybolovný a námořní fond a finanční pravidla eh, pro fond azylový a migrační, pro fond vnitřní bezpečnosti a pro hranice a vizové nástroje. Takže Eh, eh, výbor může podpořit, doporučit tato rozhodnutí? Ne, takže vidím žádné námitky, takže ano. Bod 3, to jsou delegované a prováděcí akty. Návrh rozhodnutí, které se týká přijetí pracovního programu na, do roku 2000, na rok 2018 a financování akcí v naléhavých situacích v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost, investice do finanční podpory pro politické operace, pro prevenci a boj proti trestné činnosti a krizový management. V červnu 2018 Evropský parlament obdržel návrh prováděcí rozhodnutí komise o přijetí pracovního programu na rok 2018 a financování akcí a e, humanitární tedy naléhavé pomoci v rámci Fondu bezpe- vnitř, vnitřní bezpečnost a jde o podporu politických aktivit pro boj proti trestné činnosti a e, krizové situace. Základním aktem to je nařízení 544 2014 a přijetí eh, tohoto prováděcího aktu eh, bylo sděleno všem členům LIBE hm, prostřednictvím newsletteru 25. až 29. června 2018 a eh, deadline pro námitky také byl stanoven. Pokud nějaký člen chce vznést námitku, tak prosím informujte o tomto sekretariát Libe eh, do 10. července, tedy do zítra, do 12 hodin. A předseda eh, spolu s předsedou Ekonu poslali společný eh, dopis paní komisařce Jourové. Požádali jsme o tom, aby nám sdělila, jaké další implementační akty se chystají, které se týkají různých zemích, kde jsou problémy s případem praní špinavých peněz a další problémy. Bod 4. Elektronické hlasování. Eh, hlasování bude zítra v 9.50. Takže prosím. Voting card with you. 50. Takže nezapomeňte hlasovací kartičky. Uh, Nyní vím, že tady mají tlumočníci pro nás oznámení, takže bych velice rád, aby eh, jste si vyslechli je, takže prosím tlumočníky než přejdeme k programu. Dnes je to již 35. den našeho protestu proti jednostrannému uvalení nevyvážených a nespravedlivých pracovních podmínek ze strany administrativy EP. S politováním vás musíme informovat, že dnes nebudeme poskytovat přes časy. Děkujeme za pochopení. As I was signaled, it is done. Dobře, bylo mi naznačeno, že sdělení už zaznělo. Takže pojďme dále. Bod číslo 3. Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku. A je to zpráva věnovacímu výboru. Vážení kolegové, 20. června Koreper odsouhlasil kompromisní znění textu k tomuto nařízení díky usilovné práci naší zpravodajky paní Grisbekové. Takže paní Grisbeková, máte slovo. Ano? Děkuji, pane předsedo. Já jsem skutečně velice ráda, že dnes odpoledne vám mohu představit tuto dohodu z trialogu, které se týká nařízení vzájemném uznávání rozhodnutí o zmrazení prostředků a majetku, což je evropský nástroj spolupráce a mm, je to velice užitečné pro to, abychom bojovali proti financování terorismu a organizovanému zločinu, protože dnes již jenom když si připomenout situaci, tak 1%, pouze 1% výnosu z trestné činnosti se získá zpět, e, takže se nezabaví, nepropadnou. A než e, budu hovořit o detailech zprávy, tak chci poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům za spolupráci, za činnost, a to především v průběhu vyjednávání, která se ukázala těžší, než se původně plánovalo. A také chci samozřejmě poděkovat i týmu rady a komise, i přes ty eh, různé eh, jaksi body, které byly předmětem sváru, tak nakonec jsme pracovali v duchu spolupráce, protože naším cílem je eh, mít efektivní nástroj. Tato meziinstitucionální eh, vyjednávání tedy začala v lednu 2018 po našem hlasování. My jsme zorganizovali eh, trialogy, celkem šest, a my jsme přijali provizorní dohodu v červnu. Možná, jenom bych se mohla vrátit k cílům, k hlavním cílům, eh, kterými jsme se řídili zde v parlamentu, když jsme pracovali na této agendě. Takže hlavním principem vyjednávání bylo především vytvořit eh, takovou eh, klauzuli, eh, která se opírá o základní práva a mm, tedy klauzule o neuznávání podle Ehm, první, se, tý, první problém se týkal právní formy nástroje. Stejně jako komise, my jsme chtěli, aby tato legislativa byla nařízením. To vůbec nebylo snadné, protože to původně rada nechtěla. A také jsme chtěli to chtěli rozšířit pole působnosti ehm, na criminal matters, na trestní věci, což se podařilo dále. Dodržování základních práv. Tady začaly všechny problémy protože my v parlamentu jsme eh, přijali náš postoj, eh, tedy ta klauzule o neuznávání na základě základních práv, eh, mm, tedy a to nefigurovalo ani v návrhu komise, ani mm, to rada nechtěla, taková klauzule tam neexistovala, i rada byla proti na začátku. My jsme tomuto věnovali tři trialogy z té celé řady trialogů a nakonec se nám podařilo tam zajistit tu klauzuli pro, pro tento typ rozhodnutí, eh, kde, se, kde jsme zmiňovali základní práva i chartu lidských a základních práv. Chci poděkovat kolegům za ducha spolupráce, za hm, snahu o kompromisy a za součinnost a také se nám podařilo tam i do prvního článku dát princip proporcionality a přiměřenosti nutnosti. A dále jsme pracovali, nebo nám šlo o lepší procesní záruky také. To znamená, my jsme přepracovali definici affected persons, dotčené osoby, tedy které jsou dotčeny ty rozhodnutí e, a povinností je informovat, e, aby, ten, e, aby měli k dispozici opravné efektivní prostředky. Čtvrtý cíl byla rychlost a efektivnost nástroje. Otázka lhůt. Zde vám musím říci, že pozice parlamentu zde byla velice ambiciozní. My jsme tam doplňovali různé lhůty, nebudu tady hovořit o detailech. Dostali jste všechny tyto podklady v dokumentaci. A nepodařilo se nám prosadit vše, co jsme si přáli právě v tomto bodě, ale pokud jde o ty různé etapy eh, toho řízení, tak nám se eh, podařilo to, aby ty příslušné orgány mohly rychle provádět rozhodnutí, rychle exekuovat. A potom samozřejmě zde to nařízení stanoví 45 dní, to je lhůta pro rozhodnutí a výkon roz, rozhodnutí o konfiskaci. My jsme chtěli kratší lhůtu, ale rada chtěla 60 a nakonec se podařilo kompromis 45. A nakonec, ještě poslední věc skoro, poslední cíl, to je optimální zpráva těch zajištěných a propadnutých prostředků a majetku a jejich použití pro sociální účely. Zde Rada a parlament eh, zde eh, dali i eh, dostatečné místo obětem, poškozeným osobám, i mm, mm, co dobře se odráží ve finální verzi. Je důležité, aby i oběti byly kompenzovány, odškodněny a nám se podařilo po několika schůzkách, které byly konstruktivní, užitečné, a to, že eh, ten propadnutý majetek se bude používat pro sociální účely, na to se vytvoří centrální úřad a vytvoří se fond, eh, ze kterého se budou očkodňovat oběti, a to především rodiny policistů. To bylo velice důležité právě hmm. Takže eh, to jsme všechno eh, takto rozhodli před trialogem ještě. A dále my jsme samozřejmě chtěli, aby to bylo všechno kratší, eh, to jednání, ale nakonec tam bude ta lhuta 24 měsíců, protože je třeba, aby členské státy měly čas na transformaci, transpozici. Je, je, není to úplně ideální, ale je lepší mít řádně aplikovaný nástroj, než špatně legislovaný, než špatně aplikovaný předpis. Děkuji závěrem všem kolegům za podporu, za spolupráci a za konstruktivního ducha, ehm, protože tady máme na stole nařízení, které je solidní, které bude rychle aplikovatelné, efektivní, doufám, a spravedlivější se lepšími zárukami eh, lidských práv. To je pár rychlých poznámek které se týká eh, eh, toho našeho cíle, které, které jsme se řídili v tomto jednání s Radou a komisí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní Grisbecková, za vaši práci na této velmi důležité zprávě a vidím, že se hlásí pany Makovaj. Děkuji, pane předsedo. Já jenom několik slov Toto je nebo bylo nařízení, které se snažilo posílit schopnost bojovat organizovaný zločin na terorismus a e, omezit financování těchto zločineckých skupin. Já myslím, že jsme měli získat mnohem silnější a rychlejší nástroj a také ho skoordinovat ze směrnicí 2014 o zajištění a konfiskaci majetku. Pokud jde o vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku, tak k, které tedy jsou zaváděny, tak k té konfiskaci tam je to návrh komise bona fide a bylo to nahrazeno tím affected persons. Já bych teď chtěla ale říci, co k této věci uvádí směrnice, pokud jde o konfiskaci majetku třetích stran. Směrnice říká, že konfiskace třetích stran je možná, pokud se jedná o dar, pokud prodejní cena odsouzané osoby třetí osobě je pod tržní hodnotou, anebo je tam jakýkoliv jiný náznak toho, že převod majetku byl proveden s cílem zabránit konfiskaci. Ovšem nic z toho nenacházíme zde, v, pokud jde o provádění těchto ustanovení směrnice. To je mi tedy líto. Zároveň jsme tady nedošlo k nárůstu časových hůd pro zajištění a konfiskaci majetku oproti porovnání, když to porovnáme s návrhem komise, 30 až 40 dnů, což je tedy spoždění při eh, uznání a provedení příkazu ke konfiskaci. A to samé se týká příkazu k zajištění majetku. Takže nejprve něco zajistíme, potom to skonfiskujeme. Já myslím, že by to mělo probíhat rychleji, protože jinak je tady riziko, že už tam nenajdeme nic ještě na jméno té odsouzené osoby, kde soud rozhodl o konfiskaci. To je z mé strany asi vše. Chci jenom říci, že bych byla opravdu raději, kdyby ten nástroj byl o něco silnější. Děkuji paní Makovej. Paní Grisbeck, chcete k tomu něco říct, vyjádřit se k tomu jako zpravodajka ještě na minutu? Ano, já chápu připomínky zde kolegyně. Já bych ráda, kdybychom šli tam dále, ale ještě kde, ohledně toho dalšího bodu. No, my jsme se snažili maximálně nalézt rovnováhu a mm, já chápu, mm, co by si byla přála paní Makovej. To bylo její velké přání, ale ta rovnováha se těžko hledala. Bylo by bývalo zajímavé Mm, kdybychom ještě šli dále a kdybychom, mm, a bylo by dobré tedy spojit více naše síly, mm, abychom byli silnější vůči radě. Ano, oh, Já jenom ještě bych chtěla něco říct, si to není žádný boj nebo bitva. Já prostě říkám, že mě to mrzí. My už máme směrnici o zajištění a konfiskaci majetku, ale nebyla transponována do mnoha členských států. Ovšem to je jiný problém. Problém je ale v tom, že ve chvíli, kdy soud vydá rozhodnutí, aby eh, došlo ke konfiskaci něčího majetku, mělo by to pak proběhnout rychle. Rychle. Protože problémem není nutně, eh, jestli někoho pošleme do vězení, ale spíš o co tady jde, jde o konfiskaci majetku, abychom ten majetek mohli vrátit do veřejných rozpočtů. A víme, že se bavíme o miliardách euro. Děkuji, děkuji mnohokrát paní Makovej. Já vím, že toto téma vám velmi leží na srdci, vy jste se jim zabývala v předchozím mandátu. Každopádně zítra nás čeká hlasování a já chápu, že i paní Grisbeck by ráda to dala ještě dál, ale prostě život sám o sobě je o hledání rovnováhy, co bychom si přáli a co nám se podaří. Takže hlasování by mělo proběhnout zítra. Hlasovací blok tedy začíná v 9.50. Pojďme dále. Máme tady bod číslo 4, což je výměna názorů s paní Catherine de Ball, výkonnou ředitelkou agentury Europol. Já vás tady vítám, jsme rádi, že vás můžeme přivítat v našem výboru. Paní de Ball se eh, ujala tohoto úkolu jako nová výkonná ředitelka Europolu 1. května. My jsme rádi, že ji můžeme přivítat v našem výboru, který velmi aktivně se zabývá tématy, která spadají do vaší působnosti. Takže paní Debol, máte slovo na 10 minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí být zde pozvána a moci vystoupit před výborem LIBE ve své nové pozici výkonné ředitelky agentury Europol. A dnes je to přesně 70 dnů od té doby, co jsem se ujala této funkce. Jsem ráda, že mám možnost se s vaším výborem jako jedním z nejdůležitějších eh, subjektů podělit o některé první dojmy ze své pozice a já chci říci, že v Europolu se snažím plnit všechny cíle, jak jsem je tady už ostatně prezentovala 29. ledna na slyšení ve výboru Libe. A chtěla bych vás ujistit, že i nadále v nadcházejících týdnech a měsících se budu držet stejných cílů. Jedna z mých prvních priorit je pochopit potřeby a očekávání a obavy klíčových zákazníků Europolu, což jsou orgány trestné e, činné v trestním řízení. Já jsem v posledních 70 dnech se setkala s radou ministrů, e, policejních šéfů a dalších vedoucích představitelů orgánů trestných, činných v trestním řízení, například e, také celních orgánů a podobně. A jako ředitelka Europolu se zabývá, zajímám o to, co tyto národní orgány očekávají od Europolu. Já bych zejména chtěla efektivně reagovat na jejich eh, funkční potřeby a na jejich strategické potřeby, abychom mohli lépe anticipovat budoucí hrozby. Po mnoha diskusích s většinou členských států mohu potvrdit, že národní orgány jsou velmi spokojeny s tou podporou, které se dostává z Europolu. E, e, dále také je velmi zajímá expertíza Europolu v oblasti kybernetických hrozeb, také podpora Europolu při šetření v rámci členských států. Ovšem zároveň vedoucí představitelé policejních složek a celních složek mi sdělili, že by byli rádi, kdyby Europol v mnoha oblastech měl ještě větší eh, pole působnosti a já doufám, že tu spolupráci dále posílíme. Vedoucí představitelé orgánů činných trestním řízení nás požádali o posílení vymáhacích pravomocí, o posílení expertíz a technických eh, pomocí, také Mm, proto, abychom zajistili, že celoevropské úsilí bude navázáno na to, co se děje v jednotlivých členských státech a také, že bude posílena komunikace mezi jednotlivými složkami orgánů činných trestním řízení. Další důležitou příležitostí bude setkání v září, kde zhodnotíme dosavadní práci a zamyslíme se nad dalšími kroky. Další eh, důležitý aspekt mého mm, mandátu je práce se všemi agenturami GH8. Tato práce byla už v posledních letech velmi usilovná a já doufám, že se jí podaří i nadále zesílit. A já chci být dostatečně flexibilní, tak abychom umožnili, že ten rámec bude více eh, schopný reagovat na aktuální situaci. V některých oblastech už máme konkrétní výsledky. Setkala jsem se s předsedou Eurojustu, s výkonným ředitelem SIPOLu, s ředitelem Agentury pro základní práva EU LISA, Evropským institucem pro genderovou rovnost a EIES. Také jsem se setkala s řediteli Frontexu a e, poprvé plánujeme v říjnu uspořádat společné setkání řídících orgánů Europolu a CEPOLu. Chceme se pobavit o tom, jak můžeme vylepšit naše spolupráci z operačního a strategického pohledu. A já věřím, že je tady opravdu dobrá spolupráce mezi těmito agenturami, na kterou můžeme nadále navázat. Europol v roce 2019 chce dále prohlubovat síť agentur a tuto spolupráci a hledat příslušné synergie mezi jednotlivými agenturami. Podobně jako každý nováček, já během prvních týdnů v Europolu jsem se snažila také to zvědět více o své vlastní organizaci, její struktuře a postupech, které se tam používají. A snažila jsem se pochopit eh, eh, to, co mají za úkol jednotlivé složky. Takže eh, jsem se opravdu eh, velmi dopodrobna seznámila s fungováním organizace a s kolegy v pracovních i nepracovních situacích. A zde mám podobné zkušenosti jako vedoucí představitelé OČTR, kde konstatuji, že Europol je velmi dobře fungující organizace s velmi dobrou zkušeností, zkušenými pracovníky a motivovanými pracovníky. Řada lidí mi řekla, že je jejich snem, aby mohli přijít a pracovat v Europolu a přispět k větší bezpečnosti evropských občanů. Řada zaměstnanců má velmi specializovanou odbornost, například Gruption, uh, eh, rozbíjení drogových eh, skupin, kdy jsme nedávno ve Španělsku rozbili jednu z největších drogových skupin. Minulý týden Europol představil takových stručných 10 bodů, jak pomoci boj proti pašování migrantů a pomoci národním orgánům při řešení sekundárních pohybů migrantů v EU a těchto deset bodů se e, rovněž přednese na neformální radě GH8 v Innsbrucku. V rámci migrace Europol sehrává velmi důležitou úlohu, kdy reaguje na jedno z větších dnešních problémů, a to sice pašování a vykořišťování migrantů v nebezpečných situacích, včetně dětí toto je jeden z nejvíce ziskových trestných eh, činů a souvisí také s další trestnou činností, jako třeba obchodování s omamnými látkami nebo specifické praní špinavých peněz. Klíčovým klíčová skupina v Europolu se snaží poskytovat podporu a pomoc národním orgánům. V letošním roce Europol už přispěl a pomohl celé řadě mm, velmi důležitých vyšetřování, včetně vraždy investigativních novinářů na Maltě nebo na Slovensku. Evropský parlament se eh, přijal jednoznačné stanovisko a podpořil Europol v tomto vyšetřováních a krátce po zahání národního vyšetřování Malta i Slovensko požádali Europol o asistenci. Naše podpůrné aktivity dále pokračují. Spolupracujeme s policejními složkami obou těchto zemí. Ta spolupráce je velmi produktivní a i nadále chceme pomáhat malckým a slovenským orgánům co nejvíce to bude možné. A nyní několik slov o výzvách a problémech Europolu. Jaké výzvy má před sebou Europol? Já myslím, že jedna z největších výzev v této době jsou ty obavy, eh, pokud jde o zdroje. Zatímco tady máme nové úkoly a stále narůstající počet dat, i my potřebujeme více zdrojů, abychom mohli zachovat své IT struktury a schopnosti na nejvyšší úrovni. Paralelně počty zaměstnanců by měly odpovídat nárůstu naší práce a podpoře z členských států. V únoru řídící rada Europolu přijala předběžný návrh rozpočtu, který předpokládá určitou potřebnou míru investic. Bohužel stávající návrh na rozpočet Europolu na rok 2019 naprosto neodpovídá potřebám Europolu a dokonce se tam navrhuje reálná, reálné snížení oproti rozpočtu pro rok 2018. V rámci mých diskusí s policejními a celními šéfy jsem mnohokrát slyšela, že Europol je jeden z nejefektivnějších a nejlépe fungujících nástrojů v EU a já sama také mám tu zkušenost. Zdá se, že tady panuje konsenzus, že Evropská unie by měla investovat do svých bezpečnostních nástrojů, včetně Europolu, ale jako nová výkonná ředitelka Europolu a jménem Europolu musím říci, že mě poměrně znepokojuje rozdíl mezi původními návrhy pro Europol a stávajícím návrhem, který vidíme v EU rozpočtu na rok 2019, kde ten rozdíl činí 21 milionů euro a nějakých 38 pracovních míst. To ostatně vidíme e, v víceletém finančním rámci 21 až 27, který nepředpokládá potřebný nárůst finančních zdrojů. Pokud nebudou učiněny okamžité kroky a zajištěny potřebné zdroje, tak stávající i připravované iniciativy v mnoha oblastech budou negativně dotčeny. A toto bude mít ve finále dopady na operační kapacitu Europolu. Všichni jsme souhlasili, že budeme mít eh, hostitelské kanceláře v Itálii a v Řecku, že budeme mít styčné kanceláře v západním Balkánu, ten nábor proběhl minulý týden. Všichni jsme se dohodli, že eh, šifrování a podpor členských, podpora členských států je naprosto urgentně potřeba. A já, jako ředitelka Europolu, tedy vyzývám k tomu, abychom zajistili udržitelný rozpočet. V roce 2007 Europol pomohl 20, o 20 tisícům víc národních operací než v roce 2016 a my očekáváme, že toto číslo dále poroste. Potřebujeme zdroje pro to, abychom mohli pomoci členským státům při vyšetřování případů terorismu a praní špinavých peněz. Potřebujeme takové IT nástroje, které nám umožní spolupracovat s jednotlivými národními složkami a potřebujeme tedy eh, navýšit naši kapacitu a právě proto potřebujeme příslušné finanční zdroje. Evropský parlament významně přispěl k nárůstu, eh, k růstu Europolu od té doby, co se stal agenturu v roce 2010. Europol při několika příležitostech navrhl dodatečné zdroje pro Europol, abychom mohli reagovat na narůstající výzvy v oblasti bezpečnosti. Já bych chtěla vyjádřit vděčnost parlamentu a zejména výboru LIBE, který výrazným způsobem podpořil růst naší agentury v posledních letech. A teď také vítám zprávu zvláštního výboru pro terorismus. Také vítám rozhodnutí rady a parlamentu dát komisi mandát vyjednat operační dohodu o spolupráci s řadou třetích zemí. Dámy a pánové, já i nadále bych vám chtěla poskytnout co nejvíce podpory a asistence v rámci našich kompetencí. Jsem si jistá, že řada z vás bude mít na mě otázky, takže už nebudu dále zacházet do detailů. A závěrem chci jenom říci, že budeme prosazovat naše priority Snažíme se reagovat na očekávání orgánů činných trestním řízení, které vidíme v celé Evropské unii. Chceme poskytnout co nejlepší operační podporu, technické a odborné kapacity. Snažíme se zajistit potřebné zdroje pro náš rozvoj a také transparentní spolupráci a otevřenou diskusi. To vše je velmi důležité. Rovněž bych chtěla ještě jednou zdůraznit, jak důležitý je vztah mezi Europolem a Evropským parlamentem a já jsem plně k dispozici s vámi dále tuto spolupráci budovat. Ještě jednou děkuji za pozvání a ráda odpovím na vaše případné dotazy. Děkuji. Já myslím, že to bylo velice jasné, především když jste zmínila otázku rozpočtu prostředků, a teď tady mám seznam řečníků. Jako první pan Dias Demera, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní ředitelko Europolu. Vítejte. Vítejte. A velice si ceníme toho, že teď jste přišla 70 dní po nastoupení do funkce. Vy jste eh, eh, pracovala eh, se třemi slovy cíle, výzvy a priority. Takže já nebudu hovořit o cílech, protože ty dobře známe, jež z toho, co jste řekla dříve, a tady jste to jenom dobře zopakovala. Jenom dovolte pár poznámek, velice rychle. Teď pokud jde o výzvy a zdroje, ano, Dá, zdá se nám, že Europol potřebuje eh, těch 21 milionů, Europol potřebuje těch 38 pracovních míst. A potřebuje to, poněvadž eh, tedy informační oddělení IT, eh, což je taková páteř Europolu, tak mm, Eh, nemůže eh, to oddělení být redukováno a nemůže se stát to, co již se stalo. To znamená, že potom zde je řada projektů, které nebylo možné zrealizovat, protože chybí peníze. Takže to je první věc. Za druhé, zdá se nám, že paní ředitelko, vy jste se vydala na inteligentní správnou cestu protože jste se sešla s 20 šéfy policií a vlastně se veškerými agenturami Unie, které působí právě v oblasti bezpečnosti. A zde já e, tedy poskytovat operativní podporu a e, to znamená používat technologické prostředky a potom vztahy s parlamentem v duchu transparentnosti a včetně s tou kontrolní skupinou parlamentu, to je zcela zásadní, ano, tyto kontakty. A myslím si, a vy to víte dobře, že v září proběhne třetí zasedání té kontrolní skupiny. Já bych chtěl znát váš názor, který se týká parlamentní kontroly. A teď končím. Jak víte, minulý týden Evropský parlament odsouhlasil své doporučení týkající se vyjednávání o dohodech mezi Europolem a osmi zemi. Jordánsko, Turecko, Izrael, Libanon, Maroko, Egypt Alžírsko. Můžete se k tomuto vyjádřit, jakou přidanou hodnotu to bude mít, tyto operativní dohody pro tedy bezpečnost Evropanů. Co to přinese? To je vše. Děkuji. Pan Gomez, prosím. Děkuji, paní Výkonná ředitelko, já si velice cením toho, že jste přišla a e, velice tedy souhlasím s těmi vašimi obavami, e, které jste vyjádřila na adresu snižování rozpočtu Europolu v době, kdy se zvyšují úkoly. A e, ty nároky rostou, takže já děkuji za toto varování a to znamená i naši odpovědnost. Musíme tlačit na komisi a roz, radu při vyjednávání rozpočtu. Stejně jako vaši spolupracovníci, aspoň když jsme jednali, kontaktovali se mm, eh, s nimi, tak eh, i mm, musím říci, že i členské státy si velice cení role Europolu a je to takové depresivní, že oblasti, kde by mohly existovat synergie, kdy Europol by mohl pomáhat v některých zcela zásadních oblastech boje proti organizovanému zločinu a přeshraniční eh, organiz... Eh, zlo... zločinnosti, včetně terorismu, tak zde, jak to vypadá, členské státy nechápou, o co tady kráčí. Vlastně vy byste mohli být takovou evropskou mm, finančně analytickou jednotkou. To bylo doporučení, které jsme vyslali my jako parlament a my jsme eh, na to tlačili mm, při vyjednávání o praní špinavých peněz a rada eh, tomu zabránila. To je důležité skutečně, protože pokud rada a vlády vlastně v radě skutečně seriózně chtějí bojovat proti terorismu, tak zcela seriózně musí bojovat proti praní peněz a organizovanému zločinu, což samozřejmě je hlavní příjemce výnosu z této činnosti. Na evropské úrovni hm, to potřebujeme, ano, již něco hm, sice se děje, ale mělo by to být formalizováno já se tedy vás ptám, je zde nějaký pokrok a jaké vidíte problémy? Především některé členské státy eh, v podstatě mají takové huby pro kryptoměny, s tím, že kryptoměny samozřejmě to je eh, jaksi mm, takové, eh, taková měna, se kterou hodně pracují zločinecké organizace a ti, kteří perou peníze. Já se nechci konkrétně eh, eh, ptát eh, na adresu vyšetřování na Maltě a na Slovensku, pokud jde o zabíjení novinářů. A mm, vím, že zde jste byli požádáni o pomoc, ale jak my víme, ale z Malty, tak tady jsou určité limitace takovéto spolupráce. Limitace kvůli mandátu Europolu, a mm, protože Samozřejmě vy nemůžete jít za rámec toho dožádání a když ty vnitrostátní orgány eh, vás o to nepožádají, tak vy sami nemůžete s moci úřední to vyšetřovat. Eh, to byl případ Malty, proto se to zablokovalo. A to samotné i hm, jak si ohrožuje dobré jméno Europolu. Takže co nám k tomu můžete říct? Jak to vnímáte a chápete? Já vím, že jste ve funkci jenom 70 dní, ale určitě vaši spolupracovníci s vámi o tom mluví. Děkuji paní Makové a prosím kolegové, respektujte dvě minuty. Paní Makovej. Děkuji. Dvě minuty. Dobře. Zaprvé chci vám poděkovat za ty vaše postoje. Vlastně my se setkáváme poprvé, takže pardon, blahopřeji vám k vašemu jmenování a přeji vám hodně štěstí. Podle mého soudu Europol eh, to je vlastně takový budoucí Interpol EU. Europol se, nebo již je tedy, ale ještě bude více eh, Eh, důležitý, eh, nejdůležitější agenturou v boji proti přeshraniční kriminalitě, organizovanému zločinu a tak dále, i mm, mm, pro účely prevence a eh, nejenom potírání. A teď k věci. Nejdůležitější je váš rozpočet, podle mě. Jak i řekla kolegyně Ana Gomez, My nechápeme vůbec, proč rozpočet na rok 2019 se snížil 8 milionů euro ve srovnání s rozpočtem 2018. Teď v situaci, kdy povinnosti, mm, úkoly a práce Europolu roste. Boj proti počítačové kriminalitě, boj proti teroristům, teroristickým útokům, závažné kriminalitě, to všechno, tyto úkoly rostou. Nemluvě o přeshraničních podvodech, proti kterým třeba bojovat. A já mám otázky. Pokud jde o e, to navrhované snížení 8 milionů v rozpočtu 2019, jakých činností a úkolů byste se měli vzdát kvůli tomuto snížení prostředků? A, a Eh, eh, již tedy jste některé z těch činností, které budete muset seškrtat, plánovali, naplánovali na rok 2019? Třetí otázka. Jaké jsou finanční potřeby a priority, které eh, jaké jsou finanční potřeby které se týkají vašich priorit, eh, tedy jaké prostředky potřebujete na vaše priority v roce 2019, jaké peníze potřebujete, abyste mohli splnit ty priority. Děkuji. Děkuji paní Makovej, paní Intveld. Děkuji. Vítejte opět na výbor Libe, protože to už je po druhé, co jste tady. Já mám pár konkrétních otázek, abych navázala i na to, co řekla paní Gomez. Pokud jde o eh, zavraždění těch novinářů na Maltě na Slovensku a vyšetřování s tím spojené, vy jste zmínila dobrou spolupráci, to, že eh, příslušné tedy místní orgány jsou spokojeny s vaší pomocí, ale já se ptám, není to příliš skromné vzhledem k tomu, že tady jsou velké varovné signály. Za prvé tolik měsíců po vraždách pořád ani nemáme žádné vysvětlení. Veřejnost nemá žádné vysvětlení. Dva novináři byli zavražděni a pořád ty vraždy ještě nebyly vyřešeny, objasněny. Ti, kteří je zavraždili, respektive si to objednali, tak jsou pořád na svobodě. Vy říkáte, že poskytuje technickou pomoc, no ale to je příliš málo na Slovensku například eh, a nezávislost tedy eh, policie, policejních eh, ředitelů je spochybňována, nemluvě na Maltě také třeba jeden i Mm, byl eh, skonfiskován eh, nějaká nahrávka českého novináře na Slovensku a takže vy pomáháte, nebo je zde nějaká součinnost eh, a jaké limitace tam vidíte a jaké prostředky a pravomoci byste potřebovali, abyste mohli spolupracovat více? Potom právní stát je spochybňován v řadě členských států. Vidíme třeba soudci, soudnictví, které již není nezávislé, dokonce i e, e, různé státní veřejné orgány se zapojují do aktivit jako korupce, praní peněz a e, podobně. Takže co to znamená konkrétně ve vaší každodenní činnosti, když si vyměňujete informace, například eh, z FAU, víte, že některé ty informace, které se dostanou do systému, tak mohou být nespolehlivé a jak to potom řešíte? Děkuji, pan Sechovský. Děkuji, paní ředitelko, že tady jste s námi, jsem vpravo. Zdravím. Děkuji. Eh, paní ředitelko, máme jenom dvě minuty, tak tři krátké otázky mi do, eh, dovolte. První z věcí, která před dvěma roky byla zmíněna vaším, eh, vaším předchůdcem na výboru LIBE, je, že bude bojovat proti stáčení kilometrů, takzvaný eh, mileage fraud, která patří k jedním z nejvýhodnějších kriminálních činů rozšířených napříč státy Evropské unie. Tady v Belgii máte Karpas, který to vyřešil, ale jinde v Evropě to nefunguje, mimo Nizozemí a Slovenska. Uh, Ročně se jedná o podvody ve výši 13 miliard euro. Chci se zeptat, jestli jste v tom nějak pokročili, nebo jestli eh, nás zase budete dva roky přesvědčovat o tom, že na tom pracujete. Myslím si, že jste na tom neudělali vůbec nic. Druhá věc, se, eh, druhá věc se týká eh, důstojníků v krizových zemích. Ano, já už jsem čtyři roky stínový zpravodaj rozpočtu a vždycky jsem bojoval pro zvýšení peněz pro Europol. Ale chci se vás zeptat na to, jestli um, teda počítáte s tím, že budou v těch krizových zemích, kde dochází třeba k pašeráctví, třeba Libie, nějaký styční důstojníci, jakou činnost tam budou vykonávat. A třetí věc, kterou bych se vás chtěl zeptat, uh, jak se zlepšila výměna dat mezi členskými státy a Europolem? Byly eh, v roce 2016 byly státy, které nedodávaly do databáze žádné informace nebo nějaké velmi malé, tak bych se vás chtěl zeptat, jak tato otázka vypadá a očekávám od vás tři konkrétní odpovědi. Děkuji za odpovědi. Děkuji. A poslední otázka, pan Depré. Prosím, pan Depré. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní ředitelko. Jsem rád, že vás vidím dva měsíce, asi dva měsíce po vašem jmenování. Dvě obecné poznámky nejprve. Já jsem vás pečlivě poslouchal a mám za to, že způsob a filozofie, kterou jste obhajovala, tedy je správná. Vaše filozofie Europolu je správná. Vy jste hovořila o významu Europolu jako centra pro výměnu informací, vy jste hovořila o tom, že jste centrem analýz, vy jste hovořila o Europolu jako o centrum, které podporuje různé iniciativy a je vlastně takovým koordinátorem. Přesně to je ta správná filozofie, která eh, se nedotýká odpovědnosti členských států, ale jenom zlepšuje efektivitu. Také musím říci, že vy jste zde eh, plédovala pro více Eh, finančních a personálních prostředků. Já souhlasím, já jsem také členem rozpočtového výboru, jak již řekl můj kolega z EPP, i já si myslím, že když eh, se spojíme tedy z výboru Libe a z rozpočtového výboru, tak se nám snad podaří zlepšit situaci, která bohužel eh, byla takto špatně vyřešena administrativou komise. Mám dvě hm, operativní otázky, které se dotýkají činnosti Eh, našeho speciálního výboru pro terorismus. Během setkání eh, s eh, policejními sbory různých členských států, tak policisté hovořili o riziku, které představuje fakt, že nyní ta data jsou zašifrována. Já vím, že tedy vy věnujete prostředky na dešifrování. A co děláte v této věci? A děláte to v koordinaci s vnitrostátními orgány? A za druhé, končím, pane předsedo, druhá otázka. Eh, jedno z dramat, které destabilizuje i část EU, to je to, co se děje kolem Středozemního moře a ta tragická role toho pašování osob, toho pašeráctví, převaděčství. Ano, bohužel. Takže to má obrovské dopady na celou EU a já si myslím, že zde by Europol měl být aktivnější. Co konkrétně děláte v boji proti převáděčům, pašerákům lidí a co děláte v koordinaci s agenturou Frontex? Jak si tedy dělíte úkoly? Děkuji za odpověď. Thank you very much. Děkuji mnohokrát a paní Debo, máte slovo. Thank you Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy. Nejprve začnu těmi otázkami, co položil pan Dias Demera. Děkuji za to, že podporujete priority a cíle Europolu. Ano, my skutečně řešíme určité problémy s naším informačním oddělením, protože během posledních let důsledku teroristických útoků a migrační problematiky jsme posílili schopnost kapacity Evropského migračního centra a protiteroristického centra, ale vzhledem ke změně priorit a rozpočtovým škrtům jsme museli šetřit v rámci našeho informačního rozpočtu a některé projekty už nejsou tak prioritní. Ano, toto oddělení je velmi důležité, poskytuje jednak technickou podporu a jednak také my opravdu jsme důležitým centrem schromažování informací, výměny informací a musíme v této oblasti zůstat na špičkové úrovni. Takže skutečně potřebujeme zdroje, na rozvoj našich IT systémů, abychom mohli pracovat s členskými státy. Takže ano, technologie jsou velmi důležité. Spolupráce s GPSG je také velmi důležitá. My jsme měli první schůzku už v Bulharsku, tam já jsem byla ještě jako pozorovatelka a potom eh, předseda GPSG se účastnil schůze řídící rady, kde se hovořilo o spolupráci mezi GPSG a řídící radou. Já myslím, že je dobře, že tam bude politický monitoring organizace Europolu, že je dobře, abychom měli užší vztahy s národními parlamenty i Evropským parlamentem a poradenství podle mě je velmi důležité a představuje určité metodické směřování naší agentury a já vždy budu připravena odpovědět na vaše otázky. Já jsem plně k dispozici, pokud jde o GPSG. Těším se na setkání v září, kde také budeme se bavit o různých věcech. Potom operační dohody se třetími zeměmi, ano, ty jsou velmi důležité pro práci Europolu, protože my teď nemáme operační dohody se třetími zeměmi a samozřejmě je tady jasná vazba mezi problémy vnější bezpečnosti a vnitřní bezpečnosti v EU, takže potřebujeme spolupracovat se třetími státy. Jsem tedy ráda, že parlament nasměřoval komisi, kudy by se měla ubírat v tomto směru, protože musíme zajistit, že budeme schopni eh, poskytovat co nejaktuálnější informace a e, co nejlépe reagovat na ty hrozby vůči EU. Paní Gomez. Evropská FAU a případy e, na Maltě a Slovensku. Tak pokud jde o ty kryptoměny, já, když jsem se setkávala s různými členskými státy, slyšela jsem, že mají, dávají velkou podporu a e, chtějí podpořit ta vyšetřování, pokud jde o takzvaný ten temný internet, tu černou dimenzi internetu, ten dark web, chtějí, aby e, tam také bylo řešeno používání kryptoměny a jak Eh, tedy podchytit ty zdroje, co jdou do černého webu. Já jsem v této věci měla diskuse i s ředitelem CPOLu, kde jsme se zabývali tím, jak třeba udělat nějaké společné školení, mm, proškolení, společný výcvik, protože eh, tady musíme opravdu hledat společné cesty. Naše Evropské centrum pro kybernetickou trestnou činu, činnost má velké zkušenosti, velkou expertízu, pokud je o kryptoměny a snažíme se tedy na to reagovat. Máme školicí pracovníky v členských státech, kteří teď spolupracují s členskými státy a také některé členské státy poskytují velmi odborné specialisty, pokud je o sdílení expertízy a poskytování školení. Snažíme se tedy s členskými státy pracovat na této věci a určitě už bylo dosaženo pokroku. Malta a Slovensko. Tak k tomu se dostanu ještě později. A pokud jde o jednotku pro finanční spravodajství, tak tady probíhá Eh, úzká spolupráce mezi orgány činnými v trestném řízení a s tou finanční spravodajskou službou. Eh, takže úzce spolupracujeme, máme konference na úrovni Europolu, pokud jde o toto téma, ale musíme ještě zajistit další pokrok, musíme ještě trošku zvýšit povědomí o této věci. A myslím si, že to je asi druhá nejdůležitější oblast ve vyšetřování. Takže musíme stanovit nějaké, nějaký plán, jak pokročit ku předu. Paní Makovej, děkuji, děkuji za vaše laskavá slova a poděkování. A teď, pokud jde o rozpočet. Rozpočet, který je teď navrhován, zahrnuje deficit a ten navrhovaný rozpočet má dopad na už stávající aktivity. Například nasazení hostitelských důstojníků v hotspotech nebo udržování dekryptačních platform. V roce 2018 jsme obdrželi 5 milionů euro jako doplnění rozpočtu pro rok 2018 pro ty dekryptační dešifrovací platformy a to už v roce 2019 nenacházíme takže nebudeme schopni zajistit potřebnou údržbu těch dešifrovacích platform. Potom, pokud jde o těch 26 dalších pracovníků, které jsme najali v roce 2018 a těch pět dalších míst, která jsme předpokládali v roce 2019 a tu cestovní mapu pro Europol, tak tady musím říci, že ty potřeby a požadavky, které tady objevují, jsou v různých oblastech. Já prostě ráda říkám, potřebujeme více Europolu, ne méně Europolu. Potřebujeme, aby Europol nás více podporoval v různých vyšetřováních. Výzvy, eh, stále se objevují ze všech zemí různé výzvy, abychom pomohli s rozbouráním pašeráckých sítí. Snažíme se eh, pomáhat stále větší skupině orgánů činných trestním řízením, když já jezdím do těch různých členských států, ze všech stran se na mě obracejí se žádostmi o posílení spolupráce s Europolem a všichni chtějí vylepšit spolupráci s Europolem, chtějí vyslat styčné důstojníky, chtějí sdílet více informací s Europolem. Máme stále rostoucí počet různých operací. V loňském roce jsme viděli velký nárůst a my musíme stanovovat priority, pokud jde o spolupráci s jednotlivými členskými státy. Jsme zapojeni do velmi komplexních, citlivých vyšetřování, jak jsem třeba zmínila případ Malty a Slovenska a dá se očekávat, že do budoucna se objeví další podobné žádosti. Musíme zlepšit kvalitu analytické podpory, protože není možné, aby členské státy do toho příliš investovaly a Členské státy potřebují tuto podporu, protože to je důležitý díl skládačky v jejich šetření. Eh, interoperabilita, přesouvání zpravodajských složek, to všechno vyžaduje více zdrojů a také chceme rozvíjet nové služby, třeba forenzní nástroje, které jsou příliš drahé pro členské státy. Když se podíváme na to srovnání s rokem 2018, pokud by byl přijat ten rozpočet, který rada přijala, řídící rada přijala v únoru 2019 a který nebude tedy zřejmě poskytnut, tak by to znamenalo jednak problémy s bezpečnostními kontrolami v těch migračních hotspotech a regionálními pracovními skupinami. Potom byl tady byl problém e, s bojem s kriminalitou na tom dark webu, na tom černém internetu. Tady opravdu ta poptávka výrazně narůstá. Potom e, přímý přístup k datům Europol pro tisíce vyšetřovatelů a analytiků v českých státech by byl také e, ohrožen. Chceme zajistit interoperabilní řešení, aby se mohly zpracovávat informace související s cestováním, s pohyby, což by vylepšilo kontrolu na vnějších hranicích. Křížová kontrola musí teď províhat automaticky, musí být jednoduchá a nemůžeme vynakládat prostředky na kontroly, které mohou probíhat automatickými nástroji. Podporování, dále podpora členských států, těch Intelligence Referral Units. Síť Atlas, to je e, síť specializovaných složek v jednotlivých členských státech, kde Europol byl požádán, aby koordinoval tuto síť. Ano, my to můžeme udělat, ale zase potřebujeme zdroje. Potom, eh, jak už jsem zmínila, vylepšili jsme eh, dva, dvě oblasti eh, boj proti pašování a praní špinavých peněz, kde tady zlepšujeme spolupráci s OČTR, ale ještě opravdu musíme dále na tom pracovat. A Potom rozvoj Europolu jako opravdu centra pro spolupráci v této oblasti znamená, že musíme být inovativní, musíme mít neustále prostředky pro to sledovat, co je na trhu, co můžeme využít, co využívají zločinci a jak na to orgány mohou reagovat. Kdyby to dělala každá země jednotlivě, bylo by to nesmírně obtížné. Děkuji mnohokrát, paní Debol. Já myslím, že jste poskytla velmi komplexní odpověď, ne? Nebo to byla pauza teprve? Indeed, uh, the performance is... Ano, uh, budu ještě pokračovat. Takže uh, Pomoc Europolu při šetření v členských státech je omezená naším nařízením. Já jsem úzce jednala s policejními šéfy na Maltě a na Slovensku v této oblasti a na začátku mm, ono nebylo snadné pro pracovníky Europolu, aby tam byli akceptováni. Eh, my jsme vyčlenili určitou osobu v agentuře Europol, která teď je odpovědná za to, když jsou nějaké problémy s těmi místními orgány a můžu říci, že teď už je Europol přijat, už je akceptován jako člen vyšetřovacího týmu a chtěla bych rovněž zajistit, že naši pracovníci budou mít i e, možnost jít k soudu a svědčit u soudu. My jako Europol nemáme vynucovací opatření, to je zřejmé. A e, ten tým mají na starost justiční orgány. Takže pokud je o dodržování eh, pravidel legislativy, tak to budou justiční orgány, které se k tomu budou vyjadřovat. A tady by mělo proběhnout eh, schůze toho výboru 11. července, takže my vám rádi poskytneme podrobnou zpětnou vazbu k těmto dvěma vyšetřováním, ale chci vám říci, pokud je o ten telefon, tak tam jsme to nevyšetřovali my na Slovensku. A teď tři konkrétní otázky pana poslance a opravdu už máme velmi málo času, tak bych navrhla, že vám ty podrobné odpovědi zašlu písemně. A ještě pan poslanec Depre. Děkuji, děkuji mnohokrát za váš dotaz a také pokud se nebudete zlobit, i vám bych navrhla, že vám to pošlu podrobně písemně. Ano? Bez. Uh, ještě paní Intervelt. Eh, já ještě jsem měla druhou otázku, pokud je o sdílení informací ve vztahu s problémy v oblasti právního státu v některých členských státech. Všichni víme, o kterých členských státech se bavíme. Můžete, prosím, písemně odpovědět i na tento dotaz? Ano, dobře, mohu vám to zaslat písemně. Děkuji. Dobře. Tak já myslím, že snad jsme na nic nezapomněli a pokud zatím ještě jsme na něco nebylo zodpovězeno, tak to dostanete písemně, takže děkuji mnohokrát a omlouvám se, že jsem vás trošku předčasně přerušil, to byla moje chyba, já jsem měl pocit, že už jste skončila, ale nebylo to tak. Takže určitě vidíte z těch dotazů našich kolegů, že vaše agentura tady má velkou podporu, stojíme za vámi a Chceme zajistit, abyste měli k dispozici potřebné prostředky a finance a doufáme, že nadále budeme muset spolupracovat. Takže děkuji a přeji hodně štěstí a hodně úspěchů ve vašem funkčním období. Dobře, takže kolegové, pojďme dále. Máme tady bod číslo 5. Plné uplatňování šengenského AKE v Bulharsku a Rumunsku. Zrušení kontrol na vnitřních pozemních, mořských a vzdušných hranicích. Na Eh, žádost frakce SND koordinátoři Libe se dohodli na vypracování zprávy z vlastní iniciativy, pokud jde o plné uplatňování šengenského aky v Bulharsku a Rumunsku. Jako zpravodaj, a tady chci připomenout, že už před sedmi lety Bulharsko a Rumunsko splnili veškeré požadavky, aby se staly plnohodnotnými členy šengenského prostoru, ale Zatím na radě vždycky to politické rozhodnutí bylo zablokováno. V tuto chvíli Bulharsko a Rumunsko plní všechny závazky a povinnosti šengenského prostoru, ovšem jejich občané zatím nemohou se těšit volnému pohybu. Situace je tedy taková, že Obě tyto země výrazně přispívají k bezpečnosti šengenského prostoru tím, že střeží vnější hranice, ale zatím jsou drženy mimo šengenský prostor čistě z politických důvodů. A chtěl bych připomenout, že tato sněmovna už mnohokrát jasně vyjádřila svůj názor, ať už na rozpravách na plenárce nebo ve zprávě přijaté v květnu. Takže parlament už mnohokrát se jasně vyjádřil. Cílem této zprávy z vlastní iniciativy je potvrdit a ještě dále posílit a rozpracovat stanovisko parlamentu a vyzvat radu, aby učinila okamžité rozhodnutí o uplatňování šengenského aky a Rumunsku na vnitřních pozemních mořských a vzdušných hranicích v rámci jednotného legálního právního aktu. A teď ještě několik slov této věci. Již v roce 2010 rada vypracovala návrh na to, aby tyto země dostaly plnoprávný vstup, ale potom se k tomu právně už nějak nevyjádřila. Polské předsednictví v roce 2010 předložilo kompromisní návrh, pokud jde o přístup po moři a vzduchem, ovšem odložilo se rozhodnutí týkající se pozemní hranic. Jenomže ani tohle rozhodnutí nebylo sedm let zrealizováno. Je to už od roku 2011, takže to je zcela neakceptovatelné, pokud jde o principy, jich se držíme v Evropské unii. Tento dvoustupňový přístup, dle mého názoru, pro Rumunsko a Bulharsko nejenom, že ne, mu chybí nějaké právní odůvodnění, ale představuje i celou řadu rizik, protože jsou tady nové neustále nějaké nové podmínky, které jenom to dále prodlužují. Také to představuje stále větší ekonomickou zátěž pro tyto dva členské státy, pokud jde o e, provádění kontrol na hranicích a také pokud jde o informační e, mezery mezi šengenskými a nešengenskými státy. Takže tohle je určitý nebezpečný precedent. Tato sněmovna by teda měla, tedy měla se jednoznačně vyjádřit a i v souladu s předchozím rozšiřováním šengenského prostoru. Negativní rozhodnutí by mělo velmi negativní společenské a ekonomické dopady nejenom pro tyto dvě dočené země, ale pro celou Evropskou unii. Také bych chtěl zmínit, že nedávno přijatá zpráva o fungování šengenského prostoru udělala jakousi inventuru, pokud je o fungování šengenského prostoru. A já tedy s ohledem na vše výše uvedené eh, bych navrhoval, abychom opravdu se drželi přímo té oblasti působnosti, eh, abyste v tomto smyslu předkládali pozměňovací návrhy. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 20. července. A teď bych ráda slovo stínovým zpravodajům, kteří si přejí vystoupit. Pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. Já podporím všechno, co jste řekl. Souhlasíme, je zde mezi námi souhlas. Ne, protože parlament v podstatě již léta, léta trvá na stejném postoji, jak jste správně řekl, ale také protože máme pravdu. To znamená, že je zde několik důvodů, řada důvodů. Rumunsku a Bulharsku udělit status plnoprávných členů Schengen, Schengenu. A první důvod je to, že musíme respektovat pravidla. My jsme si stanovili pravidla, která stanoví, že každý členský stát který splní podmínky, by měl být zahrnut do Schengenu. A to znamená, že zde nejenom parlament, ale i různé technické týmy, mm, které eh, analyzovaly situace v těchto státech, tak dospěli k závěru, že byly splněny podmínky. A pokud chceme respektovat pravidla, eh, tak to znamená, že ten, kdo neplní podmínky, tak by měl být trestán, ale naopak ten, kdo plní podmínky, tak by měl mít možnost být členem Schengenu. Druhý důvod je status jaký signál vysíláme, ať chceme nebo ne, že fakt je, že když někdo není členem Schengenu, tak občané těchto zemí mají pocit, že jsou druhořadí, že nemají stejná práva jako všichni ostatní evropští občané. Tudíž pokud skutečně věříme v evropské občanství, tak bychom měli občanům dát stejný status. A za třetí a poslední věc, přece, pane předsedo, pokud se mě zeptáte, co lze vyvodit z tohoto jako poraučení, tak určitě bychom měli si říci, jak špatná je jednomyslnost v podobných oblastech, protože vlastně potom je to téma takovým rukojmím různých těch národních zájmů, partikulárních zájmů něk- některých států. A určitě, za co bychom měli bojovat, je za evropský přístup v této oblasti po Lisabonské smlouvě v řadě oblastí, kde jsme kompetentní, tak tady také jde o spolurozhodování a spolurozhodování znamená, že v radě by měla rozhodovat kvalifikovaná většina a nejednomyslnost. A my víme, že zde my jsme vázáni podmínkami jednomyslnosti v této agendě, což je určitě špatná, špatné řešení. A výsledek je takový, že e, pořád o tom jenom mluvíme již několik let. Děkuji, pane Coelho. Paní Verža má slovo. Děkuji, pane předsedo, zpravodaji. Budu stručná, protože já souhlasím zcela s tím, co jste řekla, s tím, co právě řekl pán Kojo. Pro naši frakci to znamená, že není zde žádný důvod, aby Bulharsko a Rumunsko nebyly členy Schengenu. Jak jste řekli i vy, tyto dvě země respektují právní požadavky již sedm let. Je to čistě tedy politická věc. A mm, mm, to znamená, to, ten dvoufázový přístup nemá žádný právní základ, jak jsme slyšeli. A o to více eh, v podstatě je to eh, nevhodné, protože se to týká především pozemních hranic, tedy to, co nejvíce se dotýká občanů a eh, vzbuzuje to v nich pocit nespravedlnosti, bezpráví, které pocitují Rumuni a Bulhaři. Především ti, kteří třeba hm, pracují přes hranice, přes hranice v zahraničí. A navíc to nahrává populismu a pocitu Eh, nedůvěry, nenávisti vůči Evropě. Eh, my jsme eh, my, jsme, my známe vaše pozměňovací návrhy a my sami ani vlastně nepředložíme, protože nemáme nic, co bychom doplnili k tomu, co jste vy již tak sám dobře popsal. Děkuji. Děkuji. Pan Adamov jako další. Děkuji. Já vám chci poděkovat za tuto zprávu. Máte moji plnou podporu a již po nevím kolikáté zde se, pokusí, zde se pokoušíme apelovat na radu, aby rozhodla o Rumunsku a Bulharsku. V Evropě pořád mluvíme o spravedlnosti, solidaritě, ale když nebudeme akceptovat Rumunsko a Bulharsko do Schengenu, tak to bude znamenat bezpráví. Bulharsko a Rumunsko plní kritéria již od roku 2011, ale přesto všechno nemohou eh, mít výhody z Schengenu, což je eh, dost ponižující. My v EU hovoříme o eh, přednosti práva, ale některé členské státy ty eh, dokonce eh, jsou předětem různých žalob a eh, jsou to členské státy, které třeba ani nerespektují pravidla. A já se ptám tedy, jaké právo zde vládne u nás. Kritéria o mm, přistoupení k Schengenu, mm, ta kritéria byla splněna rumunském a bulharském a přesto tyto státy nejsou součástí. Máme zde členské státy, které třeba Eh, které eh, chtějí, aby zde existovaly nějaké dvě etapy pro přistupování těchto dvou zemí. Za prvé říkají, je třeba zrušit nejprve kontroly na moři, v přístavech a potom na letištích a poté na mm, přechodech, silničních přechodech. A to všechno sjednotí Evropskou unii. Já si myslím, že to je velice špatná praxe, která spíše bude nahrávat euroskeptikům a nacionalistům. Proto Bulharsko a Rumunsko by se měly stát plnohodnotnými členy šengenského prostoru. Já doufám, že Chorvatsko nečeká stejný osud pan Bicula a poté paní Makovej. Pan Picula, děkuji. Pane předsedo, stručně, já vám chci poděkovat jako zpravodaji za vynikající návrh zprávy a samozřejmě dnes žijeme v Evropské unii, kde volný pohyb je jeden z největších výdobytků, který ale byl obětován v zájmu posilování hranice. A to se udělalo, abychom kompenzovali různé nedostatky, které zde existují, protože zde máme nedostatky třeba s Dublinem nebo s asilovým řízením. A, takže to se vlastně použilo pro zaplnění takové vakua. Já děkuji, že se zmiňujete i o Chorvatsku. Ano, zde od minulého roku jsme úspěšně napojeni na systém i čerpáme evropské fondy, abychom se mohli připravit na vstup do Schengenu a je to otázka měsíců, respektive týdnů, kdy splníme zbylá kritéria. A nakonec Žádné částečné řešení ale není akceptovatelné. Pouze mm, plnohodnotné e, členství na základě zásluh a splněných kritérií, to je pouze jediná, to je jediná možná cesta, jak posílit projekt budování EU a Schengenu. Děkuji paní Makovej. Mulțumesc. Děkuji paní Makovej. Da, s-a finalizat procesul de... Ano, budu je skutečně. Zde již mm, mm, bylo eh, skončeno hodnocení Bulharská Rumunská Rumunska z pohledu přistoupení do Schengenu a to i eh, eh, potvrdila rada. A i komise a parlament již to potvrdili v roce 17 i 18. Potvrdili, že Rumunsko a Bulharsko jsou technicky připraveny a rovněž 2. července 2018 mm, Evropský věstník zveřejnil rozhodnutí eh, zrušit poslední bariéru při realizaci šengenského eh, AKI v rumunsko Bulharsku a toto nabíde účinnosti v srpnu 2018. Takže již se nebude muset transponovat. Já jsem byl zpravodajem pro tuto eh, zprávu, já jsem byla zpravodajkou pro tuto zprávu o zrušení posledních bariér pro aplikaci komunitárního AKI v Bulharsku, Rumunsku. Samozřejmě já chci, aby moje země vstoupila do Schengenu, ale dovolte jednu připomínku, poznámku. Komise nikdy nepropojila přistoupení Rumunská a Bulharska s eh, mechanismem spolupráce a prověřování. A stejně nemůžeme propojovat hm, eh, přistoupení a Rumunsko, přistoupení eh, hm, s tím mechanismem prověřování a Eh, to nemůžeme podmiňovat tímto, to musí prostě pokračovat. Já to říkám proto, poněvadž v Rumunsku každý den se eh, skutečně probíhá litý boj proti korupci. A to asi kvůli tomu eh, nežádoucímu efektu té naší mm, e, činnosti dnes dopoledne e, šéf e, naší protikorupční jednotky byl odvolán, a, nebo byla odvolána, protože dala interview BBC a Euronews o tom, že instituce funguje dobře, tam dobrý management a tak dále. Takže konec konců vše je politické rozhodnutí, protože politici ve vládě již nechtějí být předmětem nějakých kontrol a prověřování za těchto okolností potřebujeme, aby ten mechanismus prověřování kontrol existoval i do budoucna. Děkuji, děkuji. Paní Usmanová. Děkuji, pane předsedo. Nejprve vám chci poděkovat za vaši práci na této zprávě. Jak právě řekl pan Kojo, Již od roku 2011 Rumunsko a Bulharsko plní kritéria přistoupení do Schengenu. Nespravedlivý postoj vůči našim zemím, který trvá již mnoho let, to mě všechno přivádí k tomu, že já se těším z každého pokusu s tím skoncovat, s tímto bezprávím. A Evropský parlament vždy podporoval tento pevný postoj, to znamená, je třeba aplikovat pravidla vůči všem stejně. A já za tuto podporu děkuji všem kolegům. Překážky našemu přistoupení jsou čistě politického charakteru a to teď hlavně i v kontextu migrační krize. Musím ale v tomto kontextu říci, že Bulharsko eh, eh, se stanovilo jako prioritu, hm, tedy kontrolu migračních toků. To je pro nás priorita. Bulharsko masivně investovalo do zlepšení kontrol na externích hranicích. Máme zde i podporu hm, agentury, hm, eh, nebo tedy těch tedy stráží na hranicích. A pokud Mm, kontroly na mm, interní hranici mezi Rumunskem a Bulharskem budou zrušeny, tak potom ty mm, prostředky, které používáme na interní hranici, tak ty bude moci přesunout na externí hranici, kde existují větší potřeby. V některých členských státech bulharští a rumunští občané jsou kontrolováni, prověřováni, eh, E, někdy se jim kontrolují i zavazadla, a což je nespravedlivé. A e, také je třeba z toho vyvodit i ekonomické důsledky. Máme zde studii z roku 2016, která vyhodnotila náklady na znovu zavedení mm, kontrol na interních hranicích. Vyhodnotila to na 20 miliard euro a mm, tedy i e, zde e, navíc 2,4 miliardy na provozní náklady. Proto musíme e, pokračovat v tomto tlaku na zrušení. Děkuji. Za prvé chci poděkovat vám, pane předsedo, za tuto zprávu. A děkuji i kolegům ve výboru Libe a kolegům vůbec v Evropském parlamentu, kteří vždy podporovali mm, přistoupení Bulharska a Rumunska k Schengenu. Je třeba tady mm, neustále i apelovat na radu, aby skoncovala s tímto bezprávím našich občanech. Správně jsme slyšeli, že tyto dvě země splnily veškeré kriteri- eh, technická kritéria a to již sedm let je plní. My jsme investovali tedy Bulharsku, Rumunsku obrovské prostředky do e, zabezpečení externí hranice EU. Fakt, že to rozhodnutí nebylo přijato na radě ministru eh, zahraničí a pro vnitřní záležitosti, to je zneužití moci. A zneužití moci to se eh, trestá eh, trestem mm, odnětí svobody v Rumunsku. To je stejně jako korupce. Navíc se zde mluví o aplikaci evropského práva, navíc zde dochází ke zneužívání nebo k porušování práva v radě. Proto je třeba přijmout veškerá opatření, abychom mohli pevně prosazovat stanovisko parlamentu. Kolegové, prosím, nepředkládejte pozměňovací návrhy, které by se týkaly nějakého dvoufázového přistupování do Schengenu a ne, da, nestanovujeme nějaká nová kritéria navíc pro tyto země. To není přece normální, to je neevropské. Já nechci říkat nic o e, odvolání e, šéfky protikorupčního oddělení u nás, ale poněvadž to tady zaznělo, tak tomu jenom podotknu, že důvody byly Eh, popsány na 35 stránkách a dokonce tam jsou i tajné protokoly mezi eh, rumunskými soudními orgány a mm, jsou to tedy eh, různé listiny, které byly padělány dokonce i zde to znamená porušení každého principu právního státu. Takže prosím, nečtěte články, neposlouchejte Euronews, státní zástupce byl odvolán kvůli zneužívání, kvůli zneužití pravomoce. Takže já se omluvám, že jsem musel toto napravit. Děkuji kolegové za podporu. Děkuji, děkuji za vyjádření a informace k této zprávě. Jak často říká pan Kolo, Schengen je součástí řešení, ne problému a já s ním zcela souhlasím. Já vám děkuji, děkuji vám za to, že jste vyvinuli tuto úsilí, abychom vyslali jasný politický signál z Evropského parlamentu. A je pravda, jak říká paní Makovaj, eh, Evropská komise nikdy nenavázala CVM na Evropu přistoupení do EU. Ale musím říci, že i nedávno jeden premiér na plenárce Evropského parlamentu řekl něco, co abych to řekl opravdu mírně, nebyla pravda. A on řekl, dohoda je dohoda a Bulharsko a Rumunsko musí splnit potřebná kritéria, aby získala plné členství v šengenském prostoru. A to prostě ne, už neodráží realitu, není to pravda. A jestli chceme, aby Evropská unie byla důvěryhodná, tak její vlastní rozhodnutí a pravidla by měly dodržovat hlavně vedoucí představitelé na radě protože komise a parlament, myslím, k tomu má jasné stanovisko. Ano, ještě paní Makovej? Raportul și doresc... Eh, ano, já bych chtěla říci, že tu zprávu podporuji a že si přeji, aby Bulharsko a Rumunsko vstoupili do Schengenu. Jenom to prostě nemůžeme vázat na CVM. A pokud jsou tady nějaké problémy s korupcí, tak to je e, realita. Děkuji a děkuji mnohokrát a ještě jednou říkám, že jasně podporuji vstup Bulharska, Rumunska do Schengenu. Jistě, já myslím, že tady ta vazba není, nemůžeme ji tady vidět, prostě není tady propojení mezi vstupem a CVM. Pan Coelho ještě? Ano, ještě stručná poznámka. Já nemám problém s tím, abychom posou vyhodnocení korupce provázali s šengenskými kritérii, pokud tak ovšem učiníme u všech členských států. Není možné, abychom to udělali jenom u několika členských států a u ostatních to nedělali. Jistě, to by byl spravedlivý přístup. Takže udělejme, co co nejdříve. V září se sejdou všichni spoluspravodajové, kteří proberou pozměňovací návrhy a lhuta pro pozměňovací návrhy je 20. července. Připomínám. Pojďme dále, máme tady bost 6, jsou tady už naši hosté, můžeme je pozvat. Thank you.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 Colleagues, I think we can start. Tak, kolegové, myslím, že můžeme začít. Vidím, že je tady velký zájem poslechnout si dva ministry rakouského předsednictví. Já je tady srdečně vítám, srdečně vítám pana Herberta Kikla, který je na cestě, je údajně někde v budově. A potom tady máme Josefa Mozra, spolkového ministra pro ústavní záležitosti, reformy, deregulaci a spravedlnost. Jsme velmi rádi, že vás tady v Bruselu můžeme přivítat, abyste nám přednesli priority rakouského předsednictví Rady Evropské unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Rakouské předsednictví přichází v důležité chvíli kdy jsme na konci eh, mandátu Evropského parlamentu a komise a skoro můžeme říci, že to je předsednictví poslední naděje, že učiní některá rozhodnutí. Libe má velký zájem na tom zajistit, že některá z těch velkých témat pro evropské občany nezůstanou jenom s božným přáním a očekávání této sněmovny jsou tedy vysoká vyšší než kdykoliv předtím, ale Rakousko už má velké zkušenosti s prací v tomto výboru a Rusk, rakouské předsednictví tedy má za cíl Evropu, která chrání. To je i priorita našeho výboru. A chci zdůraznit, že klíčové slovo zde je Evropa, která chrání. Nikoliv nějaký jednotlivý členský stát, jak je to dnes velmi moderní. Já tedy velice doufám, že toto bude linie, které se bude předsednictví držet. A jak jsou si eh, ministři velmi dobře vědomí, v posledních měsících jsme zaznamenali velký pokrok u bodů týkajících se bezpečnosti, migrace a interoperability evropských systémů. Jednota na radě. Vítám vás, pane ministře, říká pan předseda. Eh, takže i jednota na radě je velmi potřebná, zejména pokud jde o asilový balíček, kde zatím ještě čekáme na konkrétní výsledky. Bohužel před dvěma týdny jsme se dostali do bodu, kdy vedoucí představitelé členských států EU si museli sednout k papíru a přepracovat to, co bylo produktem několika měsíců usilovné práce příslušných institucí. Chtěl bych připomenout, že většina europoslanců v této sněmovně má pocit, že tyto balíčky jsou vzájemně propojeny. Já si tedy s potěšením vyslechnu váš pohled na to, co bylo odsouhlaseno na poslední Evropské radě, jaké budou další kroky, zda vidíte potřebu chránit to, co už bylo dosaženo a zda jste připraveni vyvinout veškeré úsilí pro to, aby byl zachován přístup po zaměření těchto balíčků. A také chci slyšet, jak rakouští kolegové chápou rozsah těch výzev, které před námi stojí. Pokud jde o praktickou stránku věci, tak nejprve dám slovo vám, ministři. Každý z vás dostane 10 minut, potom otevřeme diskusy. Už se přihlásila celá řada kolegů. Nejprve dostanou slovo koordinátoři, poté další poslanci a prosím, aby kolegové, kteří se přihlásili, se snažili omezit své vystoupení na dvě minuty. Takže pan Kikl, máte slovo. Danke. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení eh, členové Evropského parlamentu. Je mou velkou radostí, že vám dnes mohu představit priority rakouského předsednictví v oblasti vnitřní bezpečnosti a že je s vámi mohu také prodiskutovat. Vidím nás jako partnery a spolupráce s Evropským parlamentem je pro mě velmi důležitá a to je také důvod, proč jsem v minulosti už jednotlivé členy parlamentu kontaktoval a to platí ještě více pro mé experty, kteří mě podporují. Víte, že Rakousko teď přebírá roli předsednictví v radě už po třetí. Někde hovoří o tom, že jsme už zkušení, ostřílení eh, předsedové, ale musím říci, že tak, jak řekl klasik, nevstoupíme do stejné řeky tak to platí i pro nás. Nicméně budeme aktivní a doufám, že rámcové podmínky rakouského předsednictví opravdu nejsou jednoduché. Jenom krátce. Jednak eh, bojujeme s problémem ztráty důvěry. Mnoho občanů vlastně v důsledku migrační krize ale v důsledku krize kolem eura ztrácí důvěru. Máme tu další téma Brexit a jsou to velmi těžká finanční vyjednávání a pro všechny zúčastněné strany je ve hře hodně a z toho vyplývá velká odpovědnost. My jsme si toho vědomi. Víme, že je nutné, aby Rada, Evropský parlament i komise spolupracovali a táhli za jeden provaz v důležitých otázkách. Pro mě je to taková hlavní výzva. Na základě migrační krize z roku 2015 se ve velkých částech občanů Evropy Evropy eh, projevila ztráta v Evropu. Ztráta důvěry v Evropu, ztráta důvěry v to, že Evropská unie je schopna kontrolovat eh, bezpečnost. To vede také ke ztrátě důvěry obecně. A pak, jsou tu, pak je tu další vývoj, extremistická rizika, eh, teroristické hrozby a nová hrozba organizovaného zločinu. Společně proto musíme udělat všechno pro to, abychom opět získali důvěru občanů, abychom ji zintenzivnili. A proto je podle našeho názoru důležité, abychom se soustředili na ta témata, kde od nás lidé a právem očekávají řešení. To znamená soustředit se na ta témata, která občany pálí nejvíc. To je také důvod pro to, proč rakouské předsednictví si stanovilo moto Evropa, která chrání, protože bezpečnost je zásadní pojem pro člověka. A máme tu šest takových hlavních bodů. Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že závěry Evropské rady z 29. června 2018 potvrzují, jak důležité jsou naše hlavní body, obsahují základní témata, základní milníky, které Rakousko už delší dobu společně s jinými členskými státy EU razí pod a diskutuje pod pojmem eh, Evropský systém eh, budoucí bezpečnosti. Myslím si, že eh, změna paradigmatu v oblasti eh, migrace a azylu eh, je tu důležitá. Co to je? To znamená, abychom se teď jasně soustředili nikoliv na kvóty a přerozdělování, ale na společnou ochranu vnější hranice, abychom se soustředili na to, jakým způsobem zrušit eh, převaděčství a pašeráctví eh, lidí. A já si myslím, že eh, důležité jsou také interní aspekty v oblasti azylu a migrace a společně je dokážeme posunout vpřed. Ten, ta změna paradigmatu zahájená radou se ukazuje například na tom tématu regionálních platform. Vážené dámy, vážení pánové, Velkým úkolem je rychlé posílení Evropské agentury pro ochranu eh, hranic, tedy Frontexu, lepší podpora Frontexu při účinné kontrole vnější hranice EU, eh, readmise neregulérních migrantů a spolupráce se třetími státy je také důležitá. To znamená, mandát a vyšší prostředky budou nezbytné. Samozřejmě, že stejně jako ostatní členské státy chceme zachovat šengenský prostor. Dokud ale bude nekontrolovatelný pohyb migrantů v Evropské unii ovlivňovat a ohrožovat bezpečnost občanů, tak budeme i nadále eh, muset nechat možnost eh, hraničních kontrol. Jak v roli předsedy rady chci ale zdůraznit, že bychom se chtěli i tak co nejrychleji vrátit zase k šengenským pravidlům. Je to otázka vytvoření také pravidel, eh, jasného systému pro azyl, protože ta změna paradigmatu, kterou rada posvětila, by se měla projevit i tady. Další práce v oblasti EAS a Dublinu jsou tedy součástí celého balíčku. Pro možné řešení budeme potřebovat pokrok v oblasti ochrany vnější hranice a u externích aspektů a budeme potřebovat také novou definici pojmu solidarita a odpovědnost. Budeme se snažit o to, abychom šéfům vlád a států už v říjnu eh, předložili nějaké částečné úspěchy. Samozřejmě my i vy budeme spolupracovat na všech právních aktech k tomu potřebných. Navíc, pokud je o extremismus a terorismus, tak těm chceme vzít živnou půdu pod nohama a chceme působit proti radikalizaci. Sem patří podpora a ochrana evropských hodnot naše základní práva a svobody a intenzivní opatření proti antisemitismu a opatření na ochranu židovských společenství a institucí. Na tomto místě chci eh, upozornit na konferenci ministrů k tématu, eh, která bude 6. 7. listopadu 2018 ve Vídni k tématu kulturních hodnot eh, a my vás na ně samozřejmě pozveme. Pokud je o pokrok eh, při potírání organizované kriminality a intenzivnější policejní spolupráce a lepší účinnosti existujících nástrojů, to vše bude důležité. Eh, budeme se soustředit zejména na realizaci opatření boje proti eh, závažné kriminalitě a organizovanému zločinu eh, v období 2018 až 2021. Pokud jde o organizovaný zločin a terorismus, tak to jsou pojmy, které jsou velmi důležité. Jedním ze základních předpokladů fungující bezpečnostní unie je podle mě to, že naše vnější eh, hranice pracovníci, kteří ji chrání a všichni ostatní, kteří ji kontrolují, budou mít k dispozici potřebné věci. Pokud je o interoperabilitu databází, tak ta je nezbytná. Musíme také rychle zajistit, aby stávající eh, informační mezery se uzavřely a aby ty databáze byly schopné spolupracovat, vyměňovat si data. Samozřejmě s tím, že zachováme potřebné, potřebná opatření pro ochranu osobních údajů. Dále bude nutná také těsná spolupráce s Evropským parlamentem a doufáme, že do konce tohoto roku dosáhneme schody. Eh, abychom dosáhli své cíle, budeme spolupracovat také s našimi sousedními státy, ze státy původu eh, i s ostatními. Budeme ale také spolupracovat se státy západního Balkánu a budeme se angažovat při tom, aby se mohli přiblížit evropským standardům. Pokud je o partnerství s Afrikou, i tady bychom chtěli dosáhnout nové úrovni. Pokud jde o téma bezpečnosti, migrace, podpora partnerství a odolnosti, k tomu uspořádáme eh, ve Vídni v září konferenci. Musíme myslet také na posílení readmisní politiky, to bude také součástí našich kooperací, je to také otázka vízové politiky, eh, navracení. I tam musíme najít motivační faktory. Vážené dámy, vážení pánové, vidíte, že před námi je velmi pracovně intenzivní půl rok a doufáme, že to bude ku prospěchu evropské budoucnosti. Jak se říká, když se chce, tak to jde. Nám se chce a vycházím z toho, že na naší straně je vůle a tudíž, že to půjde. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát a slovo má pan ministr Mozr. Vážený pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, už to zaznělo, že Rakousko bude velmi intenzivně vykonávat eh, roli předsedajícího rady a je to skutečně záměrné. Myslím si, že to, co se od nás očekává, je jasné, protože se blíží volby a já jsem si jist, že budeme intenzivně spolupracovat s komisí, s rada, komise a parlament a když to tak bude, tak se nám podaří to, abychom udělali věci, o které se už dlouho snažíme. Než ale přejdu k jednotlivým tématům, dovolte mi, abych krátce naskicoval eh, některé zásady. Něco už řekl pan Kikl, stojíme před velkými výzvami a před velkou změnou eh, to, aby tento úžasný projekt míru přetrval, k tomu budeme muset také udělat ještě něco navíc. My všichni jsme dlužni toto svým občanům, protože je třeba, abychom eh, ožahavé problémy rychle vyřešili a mohu vás ujistit, že rakouské předsednictví se bude intenzivně angažovat při řešení takovýchto problémů. Jsem také přesvědčen o tom, že rakouské předsednictví a bude společně se všemi silami, které mají zájem o Evropu budoucnosti, bude spolupracovat. Je ale důležité zdůraznit, aby eh, konání na evropské úrovni nebylo samoučelné, je třeba, abychom vždy lépe zrealizovali cíle, které máme na evropské úrovni v porovnání s národní úrovni. Eh, princip subsidiarity platí a jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie musí také věnovat svoji pozornost a prostředky, které má menšímu počtu, ale palčivých otázek. Eh, jde o to, abychom měli lepší justiční a policejní spolupráci, abychom posílili jednotný trh, abychom posílili také stabilitu sousedních zemí EU. Subsidiarita ale také znamená méně, ale účinněji, efektivněji. Neznamená to však redukci Evropy, ale je to otázka lepší akceptance Evropské unie na straně občanů a tím celkově podpora evropské myšlenky. To jsou body, které budeme sledovat. V oblasti spravedlnosti tři věci. Bezpečnost, posílení bezpečnosti. V Evropě už to tu zaznělo. Evropa, která chrání, což je důležité, protože je to Evropa, která může chránit a bude chránit nikoliv jen národní stát. Jde o to, abychom přispěli k právním standardům. To bude možné jenom, když budeme bojovat proti organizovanému zločinu, proti organizované kriminalitě. Budeme potřebovat justiční i policejní spolupráci v trestních i civilních věcech. A právě v oblasti trestního práva bychom chtěli jednotlivá témata, která jsou otevřená, co nejrychleji dovést ke konci i za bulharského předsednictví se eh, uvažovalo a pracovalo na eh, potírání boje, praní špinavých peněz a podobně a i nám půjde o to, abychom tyto trestné činy efektivně stíhali. Je třeba, abychom občanům Evropské unie ukázali, že máme zájem a jsme schopni dosáhnout eh, návrhů, které povedou k úspěšnému řešení. Eh, myslím si, že rada to zvládne a chci požádat eh, vás o spolupráci, o ochotu ke kompromisu. Vím, že Přitom eh, u těchto témat máme na rozdílné názory mezi radou a parlamentem, ale myslím si, že to zvládneme. Jde o to, aby naším společným cílem bylo to, abychom v trestním stíhání dokázali co nejrychleji eh, umožnit obvinění a odsouzení dotčených osob. Jde nám o rychlý postup a o efektivní objasnění a stíhání trestných činů. Proto by kompromis neměl být tím bludným kamenem, o který zakopneme na cestě k tomuto cíli, a myslím si, že už v říjnu na radě bychom mohli mít první návrhy. Chtěli bychom se podívat také na bezhotovostní platby, i tam bychom chtěli pokročit a i v, této, v tomto tématu budou určitě úspěchy. Pokud je o aktuální výzvy a technické vývoje, Sem patří mobilní platby, virtuální měny, boj proti podvodům, financování organizované kriminality, terorismu. S tím se musíme vypořádat. Například podvodné použití údajů eh, pro neoprávněné platby anebo eh, podvodné získání údajů a eh, neoprávněné platby. I tady bychom na tom chtěli popracovat. Pokud jde o účinné prostředky trestního stíhání, tak eh, Tady bychom chtěli přinést návrhy na e-evidence, protože tady na setkání ministrů v Innsbrucku už byly učiněny takové základní předpoklady. Jde o to, abychom se podívali na oprávněné zájmy provozovatelů. Pokud ten provozovatel bude mimo, mít sídlo mimo EU, ale služby bude poskytovat eh, v jednom či více členských státech EU, tak eh, by vlastně eh, bylo obtížné, abychom ho stíhali ve státě příjemce. My budeme v říjnu eh, připravovat, nebo na říjen připravíme první návrhy a na prosinec bychom chtěli celkově, celkově takový orientovaný materiál. Pokud jde o evropské ekonomické lokality, tak se musíme podívat i na digitální trh. Tady se jedná, a to vím velmi dobře, o prioritní projekt. Jde o to, aby spotřebitelé měli lepší přístup k elektronickému trhu se zbožím a službami. Jde o modernizaci eh, práva společností, copyrightu a dalších. A dalším hlavním bodem, na který se soustředíme, je podpora stabilních vztahů se sousedními státy, o tom už hovořil kolega Kikl, zejména se státy západního Balkánu. To bude úsilí, které podpoříme a bude to na konferenci, eh, kterou uspořádáme v Albánii pro ministry vnitra a spravedlnosti. I tady nám jde o podporu eh, účinnosti a nezávislosti justičních systémů. Dovolte mi, abych se podíval ještě na jeden aspekt, alespoň krátce. Justiční spolupráce tu můžeme zlepšit jenom tehdy, pokud eh, bude panovat důvěra eh, ve standardy a justiční normy. A my k tomu musíme vytvořit rámcové podmínky, které budou adekvátní. A to můžeme udělat pouze tehdy, pokud své právní řády budeme orientovat na jednotných standardech a myslím si, že to je jasné. Zejména mám na mysli nástroj Evropského zatýkacího rozkazu. E, to je pro následování e, zločinců na tomto základu je možné, ale pouze tehdy, pokud bude zaručen také výkon. A musím říct, že před námi je ještě hodně práce, zejména v oblasti eh, justice a vnitra a my to budeme diskutovat ještě 13. července na konferenci ministrů vnitra a spravedlnosti. Eh, jde o to, abychom nehledali jenom společného jmenovatele, ale abychom pracovali také na budoucnosti a to trio partnerství těch tří států, Bulharsko, my a vy, Evropský parlament, dámy a pánové, vy, máte, vy od nás očekáváte hodně. Eh, očekáváte, že budeme schopni najít kompromis. My jsme ochotni jít na kompromis a pokud to bude jenom trochu schůdný kompromis pro nás i pro občany, jsme ochotni na něj jít a proto vás chci požádat, abychom společně pracovali na řešeních, která budou mít budoucnost pro Evropu. Děkuji. Thank you very much, minister. Děkuji mnohokrát, páni ministři, děkuji za vaše vystoupení. Už teď máme velmi dlouhý seznam přihlášených kolegů z Evropského parlamentu, kteří by rádi položili otázky. Ale jak jsem řekl, začneme nejprve koordinátory nebo poslanci, kteří zastupují koordinátory, mají od nich tedy splnomocnění. Takže pan Becker za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma pánům ministrům za přednesení a představení programu rakouského předsednictví. Dvě otázky. První otázku uvedu, tak eh, pane Kikle, vy jste hovořil o změně paradigmatu. Já to plně podporuji. Vidíme to v celé Evropě, eh, že tento postoj nachází eh, pozitivní odezvu v celé Evropě. A odvodil bych z toho to, že zdůvodnění ztráty důvěry v politiku nezahrnuje jenom evropské instituce, ale také neschodu a nejednotnost vlád jednotlivých států a tohle je také nový vývoj, tak jak jste ho tu naznačili. První otázka se týká základní úvahy těch eh, přijímacích center pro uprchlíky a ptám se stejně jako mnozí jiní, Eh, jak se tam, tam by se měly eh, potom podávat žádosti o azyl, jak to uděláme, eh, jak dosáhnout schody, jak chcete dosáhnout schody mezi členskými státy v této otázce. Druhá otázka se týká těch zaříz, toho, tého institutu humanitárních víz. To je věc, kterou diskutujeme v parlamentu. Co si o tom myslíte? a chci se zeptat, jestli by se to dalo zahrnout do toho konceptu, který jste tu představili. Pokud jde o otázku na ministra Mozra, tak nejdříve poděkuji za to, že přiznal, že eh, chcete posílit subsidiaritu. Já si myslím, že Evropa to potřebuje. A v této souvislosti otázka. Jak se díváte na e-privacy, protože jsou tam některé prvky e-residence a podobně, tam v podstatě eh, máme eh, otázku ochrany osobních údajů a vypadá to, že to nebude ladit. Druhá otázka, myslím, my budeme zítra jednat a hlasovat o, praní, eh, o opatřeních proti praní špinavých peněz. Jak se na to díváte vy? Děkuji. Thank you very much, Mr. Weidenholzer on behalf of... Děkuji a za SND pan Weidenholzer. Uh... Děkuji, pane předsedo, vážení ministři. V této dnešní diskuzi nejde o hodnocení rakouské politiky, ale jde o to, jak Rakousko jako předsedající země v tom legislativním procesu na evropské úrovni uspěje, eh, nakolik ho může posunout vpřed tento proces, protože ono je vždycky nějaké před a nějaké po. A eh, my jsme tady slyšeli tu prezentaci obou ministrů. Pokud potom se budeme dívat, zda bylo předsednictví dobré či ne, tak to je až ex post. První otázka se týká ministra Kikla. Jak se díváte na Evropskou úmluvu, eh, lidských práv a, a, a chartu základních práv, zejména s ohledem na to, právní téma a e, rozsudky, které e, zejména na volném moři e, padly a Hovořil jste o tom, že bezpečnost je celý balíček. Jde o to, abychom to viděli společně, abychom viděli všechny prvky, které v tomto balíčku jsou. Pro nás je důležité, aby tento proces byl kontinuální a proto také ta výhrada, že by Evropa eh, nefungovala, ta by se měla opravit, protože eh, budeme potřebovat balíček. Vím, že jeden podobný balíček. Nechci, aby ten balíček putoval jako horká brambora z jednoho místa na druhé. Jde o to, abychom se do toho procesu pustili a abychom ten proces dovedli ke zdárnému konci společně. Ještě se chci zeptat ministra Mozra, já jsem zpravodaj k směrnici eh, programu eh, spravedlnosti, ale eh, chci se zeptat, jak se díváte na přeshraniční spolupráci a její možné posílení? A chci se připojit ke kolegovi Bekemu v tom, co řekl, pro nás všechny by bylo dobré, kdyby se podařilo i privacy dovést ke konci za rakouského předsednictví, protože eh, ta základní směrnice o ochraně osobních údajů je dobrá, ale je tam ještě pár takových neuzavřených míst. Děkuji. Děkuji. Paní Krisbeck. Merci, uh, merci. Děkuji, děkuji, páni ministři. Vy jste Několikrát eh, v těch vašich dvou projevech jste zmínili, že eh, Rakousko eh, v podstatě to svoje předsednictví vede pod sloganem Evropa, která chrání. A to znamená i ochranu hodnot. My s kolegyní Angelikou, která hm, si se potom vyjádří k obecným tématům Libe, tak já bych se chtěla zaměřit na rezoluci našeho parlamentu, kterou jsme přijali a která se týká práv dítěte, především dětí, které migrují, eh, tedy eh, a mm, to především eh, má v kompetenci meziskupina pro děti. Já bych ráda, aby vaše předsednictví během vašeho poletí, které máte mm, pod sloganem Evropa, která chrání, tedy tam ta ochrana, tak já myslím, že by bylo dobré Eh, abychom tedy mm, eh, přijímali tyto děti a nedávali je do detenčních zařízení s rodinami. A to přece musí být naše priorita vždycky, eh, protože děti jsou zranitelnou kategorií a především, než se přijme nějaké rozhodnutí, tak vždycky je třeba Eh, se řídit tím, eh, obecně, tím principem, že především má přednost právo a zájem dítěte. A eh, takže je třeba chránit dětství a děti a nezletilé osoby za každé situace, včetně tomu, že třeba poskytovat jim psychologickou podporu, tedy těm, které třeba byly před dětem násilí a musí mít přístup ke zdravotnickým službám, ke vzdělávání. To znamená zacházet s nimi stejně jako tedy s jinými dětmi, tedy které jsou evropskými dětmi. Eh, to jsem chtěla připomenout rakouskému předsednictví a já doufám, že zde eh, mm, budeme schopni lépe spolupracovat v zájmu této Evropy, která chrání. Thank you very much, Ms. Argentini. Děkuji mnohokrát, pan Gentini. Děkuji, pane předsedo. Tak v první řadě právní stát. Nedávno eh, Rada pro obecné záležitosti měla první výměnu s Polskem k iniciativě komice začít řízení podle článku 7. A zajímalo by mě, zda můžete nám něco říci k tomu, kdy se čekají další rozhovory a co očekáváte, že bude dosaženo během těch eh, rozhovorů na radě protože tady to řízení bylo zahájeno na radě v prosinci 2017. Myslím, že tady už je čas, aby to bylo někam posunuto. Myslím, že rada v tuto chvíli už asi dotáhla to vyšetřování. Druhá věc, azyl a migrace. Summit před dvěma týdny eh, řešil potřebu, aby mezi členskými státy byl nalezen konsensus k dublinskému systému. Jak jaký si myslíte, že, jaká si myslíte, že by měla být úloha Evropského parlamentu, aby se to nějak posunulo, protože je tady pravděpodobnost, že parlament bude odsunut stranou v této debatě a přitom my jsme byli připraveni ta jednání také vést. Potom další věc. My jsme odsouhlasili řadu trialogu s bulharským předsednictvím a poté následně o týden jsme zjistili, že Koreper se k tomu nepři, nepřipojí. Znovu usídlování, přijímání, kvalifikace, takže chceme se zeptat, vy jste nějak připraveni to podpořit nebo posunout ty výsledky, které jsme dojednali s bulharským předsednictvím dále? Relokace. Já se dívám na ty údaje a Rakousko přemístilo během dvou let 44 osob z Itálie a žádné osoby z Řecka. Chceme se tedy zeptat, chcete dodržet ta procenta, ta čísla dojednaná pro přemysťování, pro relokace, protože se jasně ukazuje, že solidarita je jediný krok ku předu při hledání evropského řešení azylové a migrační řize. Nebo možná bych spíše měla říci politické krize eh, týkající se poměrně nízkého počtu, kteří, který politici hodně zveličují. A teď ty eh, embarkační platformy. Já myslím, že každá země v severní Africe jasně řekla, že nebudou, nedovolí fungování těchto platform. Takže co rakouské předsednictví plánuje dělat v této věci? Děkuji mnohokrát, paní Ernst. Herzlichen Dank. Ano, děkuji. Já mám otázky na pana Kikla, ministra vnitra. Vy jste tady chválil rozhodnutí návrhy, které prodiskutovala minulá rada týkající se azylu. Tam se mimo jiné navrhlo, že třetí státy by měly být motivovány, řekněme, aby eh, v Africe například zřizovali tábory pro žadatele o azyl, ale eh, ze strany těchto zemí není pozitivní reakce. A jak je chcete motivovat tedy eh, k tomu, aby zřizovali takovéto tábory pro přijímání uprchlíků? Druhá věc. Rada také diskutovala to, že členské státy by měly přijímat uprchlíky dobrovolně, to znamená dobrovolné opatření, měly by si je převzít. Myslíte si, že tato dobrovolnost eh, bude, že ji bude možné prosadit? Vidíte vůbec nějakou možnost, že se to zrealizuje? Jak si to představujete? Třetí věc. S Německem se jedná o návrzích Horsta Zehofra. E, to je ten návrh na zřízení transitních, takzvaných transitních center. To se stále ještě v Německu diskutuje a mě by zajímalo, jak se na to díváte. Váš předseda strany řekl, že k tíži Rakouska ne, což já plně chápu. A chci se zeptat, jak budete postupovat dál, pokud jde o tato transitní centra a pokud jde o odmítnutí Itálie postupovat stejně nebo obdobně. Další věc. Azylový balíček. Máme výsledky trialogu k azylovému balíčku. Ty byly dosaženy za bulharského předsednictví. Ty výsledky jsou zase dány k ledu, co s tím uděláte. A pokud je o Dublin, Rada kde vy budete předsedat, zajistíte to, aby se rada zabývala návrhem parlamentu, naším návrhem k Dublinu, aby se tím skutečně rada zabývala, a nebo Dublin 4 bude zcela nedůležitý při vašich diskuzích Sem patří další otázky, sociální body, eh, pokud jde o potřeby eh, azylentů a jejich eh, plnění a odmítnutí toho principu, kdy první stát je vlastně zodpovědný za zpracování žádosti o azyl. Jak se díváte na Dublin 4? Thank you very much. Děkuji. Pan Bony. Thank you very much for uh, the presentation. Děkuji za tyto prezentace a já vítám tuto kombinaci některých témat, která jsou důležitá pro bezpečnost, pro občany, to je podstatné. A na druhé straně právní stát. Já mám dvě otázky. Jak chcete pracovat ve smyslu znovu nastolení právního státu v některých státech? jakožto předsednictví, co uděláte? Víme, že eh, já jsem z Polska, že Polsko eh, teď je předmětem řízení podle článku 7, ale teď se mluví nejenom o eh, tomto postupu, ale teď jde o to, aby i právní stát byl srozumitelnější, abychom tlačili na státy, aby, na vlády, aby pochopili, jak je to podstatné. Třeba Eh, i ve smyslu eh, migrantů, kteří přichází do EU, tak aby i vůči nim se respektovalo právní, právo a potom privacy, ochrana soukromých informací, soukromí, to je důležité. Eh, my již nemáme žádný trialog na toto téma, to je tedy mm, mm, poslední volání naše teď, abychom o tom jednali se předsednictvím. A teď vítám eh, vaše prohlášení, ve kterém říkáte, že musíme chránit a vytvořit základ, eh, rámec pro důvěrnost a na druhé straně musíme eh, vytvořit i takové motivace, faktory pro inovace, třeba zpracování dát a podobně. Takže to jsou tato dvě témata. Děkuji. Pan Zjestra. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám také, pane Kikle, za vaši prezentaci, pane Mazr, taky. Nová rakouská vláda uspěla v tom, podařilo se jí eh, přijít s alternativními jednoduchými možnostmi a okázat eh, nedostatky. Nová rakouská vláda učinila opatření, eh, potřebná pro všeobecné blaho v Evropě, pro dobrý vývoj a je to v podstatě na, stejné jako to, co my jsme, po čem FPE volala. A vy, pane Kikle, eh, jste viděli eh, vývoj v poslední době a to vedlo k tomu, že, jste, že určité zabavené množství hotovosti vedlo ke ztrátě eh, titulu na pobyt. A chci se zeptat, pane Kikle, pokusíte se i nadále eh, pokračovat v této iniciativně, odebrat někomu eh, statut ochrany jako osobě, pokud se dopustí něčeho špatného? A druhá otázka – pokud je o ta ochraná centra nebo tábory v Africe, eh, Ralf Limsky už to požadoval v roce 2014. Rakouské předsednictví podle vašeho názoru eh, bude, uspěje vlastně v té reformě, eh, když ten princip přijímání dobro, azylantů je dobrovolný. Děkuji. Děkuji. Pan Jde Miller. Děkuji za tento popis. Pane Kikle, vy jste začal migrační krizí v Evropě. Já mám ale dojem, že tu nemáme skutečnou migrační krizi, protože ta čísla, jsou klesající, ale máme politickou krizi. Politickou krizi v tom smyslu, že v Evropě se eh, objevují politické strany, které téma migrace zneužívají pro své cíle. Vy jste hovořil, pane Kikle, také o změně paradigmatu. Otevřeně musím říci, pokud změna paradigmatu znamená ochranné zóny nebo transitní eh, tábory mimo Evropu, tak budete mít velké potíže dospět ke kompromisu s tímto parlamentem eh, bude obtížné, nepotřebujeme to odmítání skutečnosti v asilové politice. Eh, já si myslím, že je důležité. Vy jste neřekli ani slovo o integraci, vy jste ani neuvažovali o integraci jako o důležitém prostředku evropské asilové politiky. Třetí bod. Už roky, roky eh, Existují různé rezoluce a návrhy ze strany parlamentu, které má rada na stole. Neděje se nic. Ptám se, jak chcete, jak chcete dosáhnout schody, pokud trvale hovoříte jenom o uzavírání přístavů, hranic, nemluvíte o integraci, nemluvíte o evropských asilových centrech nebo asilových asilové agentuře, což jsou kroky, které chybí leta a nevím, jak v této oblasti budete moci bez toho vyřešit situaci. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedající, děkuji pánové ministři za vaši prezentaci. Já se asi nebudu dotýkat otázek, které už tady byly zmíněny a budu se soustředit pouze na otázku, která tady zmíněna nebyla, a to je otázka týkající se vlastně té procedury, toho azylového řízení, které by mělo probíhat mimo Evropskou unii. Chtěl bych se zeptat, jestli jste pokročili nějak v jednání ze státy, byla zmiňována Albánie, byly zmiňovány státy severní Afriky, jestli tam je nějaká ochota, že by se zřídil třeba nějaký dočasný tábor, kde by ta, eh, kde by ta procedura probíhala. A druhá otázka je, jestli by to nezvyšovalo takzvaný pull faktor, jestli by stále více lidí se eh, nevydávalo na cestu a nechtělo tou procedurou vlastně ve skutečnosti projít, namísto toho, že by se migrace jako problém řešila. A třetí věc by to bylo, jak, by to, jak ta otázka by byla právní. Jestli v případě kladného rozhodnutí by to museli všechny členské státy akceptovat, nebo jak toto máte vyřešeno. Děkuji. Děkuji a já v tuto chvíli přečtu seznam zbývajících přihlášených kolegů, abychom se v tom lépe zorientovali. Linar, Mr. Köster, Ms. Gomez, uh, Ms. Björk, Mr. Pavel, Ms. Jaroka. Am I missing someone? Yes, and Winberg. Anybody else? Okay, and then I add myself to the list in the end. Okay, so... A nakonec seznamu doplním sám sebe. Takže, pan López Aguilar, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. To není jenom nějaká formalita, ale je to skutečně dobrá vůle, že výbor Libe vám chce vyjádřit přání hodně štěstí a úspěchů střídajícímu se předsednictví Evropské unie. A stejně to tedy přejeme i rakouskému předsednictví pro vaši nadcházející práci. Zároveň je pravda, že toto rakouské předsednictví se ujímá vedení v momentu, kdy tady máme rozhodující křižovatku mandátu tohoto parlamentu. Zbývá nám už jeden rok, nebo vlastně méně než rok. A vaše předsednictví bude jediné předsednictví s tou úplnou šestiměsíční délkou před příštími volbami v roce 2019. A je faktem, že ty e, výsledky v oblasti kompetence výboru Libe jsou zatím poměrně slabé, nedostatečné. A to je znepokojivé a i vy byste tím měli být znepokojeni a snažit se to vylepšit. Je tady celá řada věcí, které jsou už příliš dlouho blokovány na radě. Chybí tam vůle pochopit, že poté, co vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, tak tento parlament je rovnoprávným spoluzákonodárcem jako rada. Není to jenom rada, která teď sehrává tu důležitou úlohu. To už není jenom rada, jsme to i my, Evropský parlament. A my jsme velmi pozorně naslouchali vašim slovům a všimli jsme si, že vy opravdu neustále zdůrazňujete bezpečnost, bezpečnost a zase bezpečnost. A to také je důraz, který zde klade rada. Interoperabilita a vědět, kdo vstupuje přes hranice Evropské unie. Ovšem my v Evropském parlamentu jsme eh, provedli alternativní analýzu a máme alternativní přístup, který je takzvaný holistický. Holistický přístup. My chápeme, že důležitá je solidarita, Eh, stejně tak si myslíme, že důležitá je sdílená odpovědnost a také eh, respektování důstojnosti a základních lidských práv každého člověka i v oblasti migrační problematiky, zejména pokud jde o žadatele o azyl a mm, přikládáme velký význam těm legislativním věcem, které zatím stále ještě vysí na radě a čekají na rozhodnutí na radě. Takže apelujeme na vás, aby vy jste se snažili něco změnit a snažili se ty věci protlačit. Zejména bych zmínil věc, kde já jsem byl zpravodajem, a to je vízový kodex. Vízový kodex, který tam už je více než dva roky. A měla by zde být aspoň nějaká šance, aby se to dotáhlo do konce. My jsme se snažili maximálně na tom zapracovat s radou, takže já vás prosím, abyste se o to pokusili vy, aby tato věc se snad alespoň dotáhla ještě před koncem mandátu. A potom bych chtěl položit otázku panu ministru spravedlnosti který zdůrazňuje význam vzájemné důvěry, vzájemného uznávání pro evropskou justiční spolupráci, aby skutečně mohla fungovat. Vzájemná důvěra a vzájemné uznávání, to je něco, co během posledních let neustále se rozpadá. Vidíme celou řadu případů. Evropský zatýkací rozkaz, který neplní svůj účel, to je něco, kde byste měli tedy nejenom vynakládat slova, ale opravdu se snažit, aby došlo k obnovení vzájemné spolupráce a vzájemného uznávání. A to samozřejmě je zásadní i pro ty nedořešené procedury podle článku 7 Evropské unie, zejména tedy Maďarsko a Polsko. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaše pochopení, pane předsedo. Kolegové, já teď opravdu začnu používat tento velmi silný nástroj, co mám v ruce, abyste dodrželi časovou lhutu. Paní Spinelli? Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že mě úplně nepřesvědčil pan ministr Kiko a ta jeho změna paradigmatu, kterou navrhuje a myslím, že nepřesvědčil ani tento parlament. Změna paradigmatu, která je založená na tom, že se vzdáme konceptu redistribuce úkolů, vzdáme se integrace a zaměříme se zcela na kontrolu hranic a na opětovnou definici toho konceptu solidarity, jak jste řekl, já tady mám následující otázku, která se týká tří aspektů změny tohoto paradigmatu. A jsou to věci, které já považuji za mm, jednak problematické, jednak nerealizovatelné. Jednak ty platformy, ta centra ve třetích zemích. Jaká partnerství s Afrikou chceme mít, když většina zemí Severní Afriky už jasně řekla ne těmto centrům? Není tady žádný závazek, žádná povinnost, pokud jde o přesídlování ze strany EU. A ACR a OIM jasně řekli, že tato střediska nebudou realizována, pokud tam nebudou zaručena základní lidská práva. Potom druhá věc, ta transitní střediska, nebo spíš řekněme detenční střediska, která by byla extrateritoriální a Chceme vědět, z čeho jsou obvinováni ti, kteří jsou takto zbaveni svobody. A je to v podstatě ještě horší, můžeme tomu klidně říkat lágry. A potom další věc, implicitní odmítnutí reformy dublinského systému, kterou navrhl parlament, eh, která byla založena na principu redistribuce a solidarity. A to tady považuji za důležitou změnu paradigmatu. Zajímalo by mě, co eh, chcete udělat pro to, abyste obhájili tu reformu, kterou navrhly dvě třetiny Evropského parlamentu. Co mm, chápete pod tím pojmem konsensus, který tam chcete dát? Protože konsensus znamená jednomyslnost a jednomyslnost to znamená, že se odkloníme od návrhu parlamentu. Takže chcete ten návrh smést ze stolu? Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji. Paní Molina. Děkuji za prezentace oběma ministrům. Oba jste ve svých eh, prezentacích zdůraznili spolupráci a kooperaci s Evropským parlamentem. Myslím, že nám všem je jasné, že Evropská unie jako taková je založena na spolupráci. To je základ tohoto projektu a můžete zcela jistě počítat s tím, že tento druh kooperace poskytneme, pokud, jak jste řekli ve svém expoze, to bude založeno na evropských hodnotách. A to je otázka základních lidských práv nejširším slova smyslu. O tom jste hovořili. Hovořili jste o tom, že Evropa je založena právě na těchto hodnotách. A pro mě jako liberální političku a e, je to důležité a pro nás, pro kolegyně a kolegy, je důležité to, jak naložíte s celým tím balíčkem, s těmi třemi tématy, která se projednávají aktivně několik let a nakonec Navzdory kompromisu jsme konfrontováni s tím, že rada je zablokuje. Takže se vás ptám, pane Kikle, jak vy během svého předsednictví naložíte s touto otázkou. Je to věc, kterou zajím, která zajímá občany. A ještě jednu otázku mám na ministra Mozra. Vy jste zcela správně řekl, že Eklise CN, to je případ, kde jsem s pravodajkou. Tady je problém jedna věc. Nediskriminace, otázka nediskriminace občanů s dvojím občanstvím. A tady se chci zeptat vás, jak to vidíte. Děkuji. Pan Kaster. Děkuji, pane předsedo. Budu upřímný mám obavy, velké obavy, že Evropská unie během příštích šesti měsíců eh, se neobejde bez velkých škod na solidaritě a demokracie. Základní právo na azyl, tak jak je to v Lisabonské smlouvě, tak jak je to v chartě základních lidských práv, eh, to, že by se to mělo posunout mimo EU, to si myslím eh, dobré není. Kdo si hraje s myšlenkou, že lidi odsune do afrických států, kde budou v nějakých internačních táborech, kde jim bude hrozit znásilňování, mučení, tak ten si vlastně, ten zahazuje základní evropské hodnoty. Také jsem nepochopil, jak můžete mluvit o migrační krizi. Máme krizi politiky vůči eh, uprchlíkům a migrantům. A pokud, se, pokud hovoříte o eh, migraci a útěku, tak eh, o tom hovoříte tak, jako je, že je to spojené s kriminalitou. Myslíte si opravdu, že lidé, kteří utíkají do Evropské unie ze států zasažených válkou, jsou automaticky zločinci a teroristi? Eh, jak vlastně můžete tyhle lidi postavit na úroveň lidí, kterým nepřiznáte lidská práva a vlastně eh, umožníte klima, kde ti lidé, kteří, sem, kteří tam přijdou, budou vystaveni nebezpečí. A chci se zeptat, jakou máte strategii na boj proti pravicovému terorismu v EU. A nakonec ještě se zeptám, O tom se tady nemluvilo. Humanitární katastrofa ve středozemí. Uh, utop, tisíce utopených lidí, včetně dětí, žen, uh, dospívajících. Jaká je vaše strategie? Co děláte pro to, abyste tuto humanitární katastrofu odvrátili? A nakonec, myslím, že členské státy uh, se najednou soustředí na to, aby kriminalizovali eh, organizace, které uprchlíkům pomáhají, pomáhají, chrání je před utopením. Jak se díváte na tuto otázku? Zajistěte, prosím, postarejte se o to, aby toto skončilo, aby organizace, které pomáhají, eh, měly otevřené přístavy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a jenom chci oznámit, že pan Jurek také zvedl ruku a pan Bazatundur a tím uzavírám seznam, protože pořád se přidávají nové ruce. Paní Gomez. Děkuji, já souhlasím s kolegy, skutečně, ano, my nemáme migrační krizi, máme politickou krizi, kdy vlády EU nejenom se nechovají solidárně, ale vůbec porušují principy mezinárodního práva a nepoučili se z historie a volají po detencích, detenčních táborech mimo Evropu a a dokonce i kriminalizují nevládní organizace. I papež nedávno řekl, jak je to hanebné a nelidské. A moje otázka tedy na vás zde, pane ministře Kiko. Co ta Evropa, která chrání, když neexistuje žádná bezpečná cesta pro migranty? To znamená, vy budete pořád pokračovat Eh, a napomáhat biznesu pašerákům a budete v podstatě jenom nahrávat těm převaděčům, nic jiného. A já se ptám, kde je ta Evropa, která chrání, když členské státy, jejich vlády tedy mm, nedávají prioritu eh, tomuto a ani nechtějí, ani vy nechcete tedy udělat tu reformu DPH, to je 50 miliard ročně, které podstatě takto se dostávají eh, díky karuselovým podvodům zločineckým organizacím, včetně islámského státu. A je třeba tedy eh, s tímto skoncovat, protože přece tyto prostředky, které jdou organizovanému zločinu, může použít Unie do svého rozpočtu a vy pan, budete tlačit na radu, aby vytvořila to Evropské analytické centrum, které je zásadní, Evropské FA, FAU, které ne, eh, F, F, F, FAU, které je důležité pro eh, boj proti organizovanému zločinu a vy mm, mm, mm, máte takový Eh, eh, program, kdy dáváte občanství za investice, když někdo investuje aspoň 2 miliony, můžete nám říci, kdo dostal eh, takové občanství, když tedy investoval zde v minulých letech 2 miliony, za to dostal občanství, máte jich seznam a mm, mm, mm, kolik tam je těch tedy v podstatě eh, eh, skorumpovaných podvodníků. Koho tedy chráníte vy jako Evropa? Normální občany anebo tyto? Eh, já vám mohu dát jména lidí z, z Balkánu, z Ukrajiny, a vy je znáte velice dobře. A ti tady našli bezpečný přístav, našli tady bezpečný přístav v Rakousku, paní Běrk. Ano. vi hör er prata om Ano, Eh, když hovoříte o změně paradigmatu, hm, hm, tady, ale to mě trochu nahání strach. Přece musíme hledat solidaritu s uprchlíky a hm, musíme mít eh, zákonné cesty, migrace. Eh, to je, to, to je ta změna paradigmatu, kterou potřebujeme. A jak víte, chceme humánní systém, chceme uh, humánní systém, kdy Evropa na sebe vezme globální odpovědnost, ale také bude pomáhat třetím zemím eh, s jejich eh, uprchlickými problémy. A mm, my hovoříme o té regionální platformě. No, o to, to nepodporujeme. Eh, rakouské předsednictví bude mít eh, programy přesídlování. To bude součást té evropské eh, platformy eh, pro tedy, kam budou přicházet uprchlíci. Děkuji, pan Pavel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma pánům ministrům. Rád bych se zmínil o dvou, třech věcech, které bohužel nebyly zohledněny či zodpovězeny. Když jste hovořili, řekli jste, hovořili jste o partnerství, ochraně hranic a země, naši sousedé, eh, Bulharsko a Rumunsko, a tam je dlouhá vnější hranice a ne zrovna ta nejsnazší a nejpříjemnější. Bulharsko eh, má hranici i s Tureckem. Já si ale myslím, že eh, my jsme při kontrole ze strany Schengenu eh, ukázali, že jak Bulharsko, tak Rumunsko dělá svoji práci dobře. Přesto nejsme v Schengenu. A já se chci zeptat, co si o tom myslíte. V červenci to asi nepůjde, ale možná v říjnu v listopadu eh, by se to mělo povést. Co musíme ještě udělat, abychom dostali přiznaná svá práva a byli členy Schengenu? Druhá věc. Obě země mají se samostatný mechanismus spolupráce. Už rok máme společné cíle, my jich máme 12 a máme čas do podzimu a až ty cíle splníme, alespoň od vás, od, ze strany Rakouska, ne ze všech členských států, eh, můžeme počítat najisto s tím, že se ten mechanismus spustí a bude to mechanismus pro 28 států, ne pro dva. Když to zvládneme, dalo by se do prosince tento samostatný nebo separátní mechanismus odstranit. A další věc, nová definice solidarity. Jsem zvědav, jak to dopadne. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Jaroka. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím rychle. Děkuji za to, že jste nám ukázali vaše plány, které jsou velice ambiciozní a mm, na plénu jsme si vyslechli vašeho premiéra a e, skutečně e, vám blahopřeji a přeji hodně štěstí. A jak jste řekli, terorismus, korupce, to je něco, čemu je třeba věnovat e, velkou pozornost jako místo předsedkyně mm, pro Balkány zde v parlamentu, tak bych vás chtěla upozornit na jednu věc. To je eh, radikalizační akční síť. To je velice dobrá kampaň, osvětová kampaň a je to strašně důležité. Vy se ale nedostanete daleko dál, dokud nezjistíte, eh, k jaké radikalizace dochází u chudých Evropanů. Máme milion, milion Evropanů, kteří jsou chudí a my jsme se eh, snažili vytvořit třeba romskou strategii v rámci minulého eh, eh, finančního mm, rámce a teď tento program je seškrtán a radikalizace nejenom, že vzniká kvůli chudobě, ale také i mm, jsou to mladí lidé i druhé, třetí generace. Oni se tady narodili a nejsou také spokojeni se stavem. Takže asi tento projekt by byl vynikající tedy. A, a je třeba i naplánovat na toto prostředky v příštím víceletém rámci, až budeme nabízet pracovní místa. To je přece lepší než radikalizace a teď máte velkou i podporu Evropského parlamentu, třeba s menšinami, protože 7 eh, milionů jsou eh, menšiny. Třeba v Komárně si nemůžete koupit eh, lístek na vlak v maďarštině, když většina obyvatel je maďarská a v Rumunsku nemůžete si vyvěsit maďarskou, v Rumunsku si nemůžete vyvěsit maďarskou vlajku doma za oknem, protože by vás vykázali, zakázali by vám to. Takže z té menšiny mm, je třeba bojovat proti chudobě, a chudoba eh, je často spojena s menšinami, takže děkuji a eh, děkuji, že i vy jste teď zmínili tedy na radě to, vyvra- to vraždění Romů na Ukrajině. Děkuji. Pan Jurek. Děkuji bardzo. Bardzo się cieszę z... Děkuji. Jsem velmi rád, že jste přišli eh, k nám do Evropského parlamentu. My jsme velmi pozorně poslouchali vaše slova. Eh, poslouchali jsme i spolkového kanceláře Kurce ve Štrasburku, když hovořil o předsednictví v radě, které chce chránit a které vidí rozdíly. Rozdíly patří k životu, patří i k našemu politickému životu. A jde o některé rozdíly, se kterými se musíme vypořádat. Moje výzva eh, hrát dobrou roli v radě a podívat se jak dopadají naše státy, moj, moje země. Nebudu hovořit o Polsku, ale o Maďarsku. Maďarsko eh, chce chránit evropskou hranici. A kvůli tomu je neustále středobodem kritiky. Eh, chci podpořit rakouské předsednictví, aby hrálo eh, pozitivní roli pokud jde a pokusilo se zmírnit tato napětí. Nejde o to chránit antagonizmy, ale chci požádat o to, aby to rada viděla, protože já mohu říci, že to, co jde vůči mé zemi, to, co jde vůči Polsku, eh, budeme muset počkat na rozsudek, na rozhodnutí, protože to se bude týkat také fungování právního státu. Budeme se muset na to v klidu podívat a v klidu počkat, až příslušné grémiu rozhodne a jak rozhodne. Zda je zákonnost dodržována. Počkáme si na výsledek a vím, že Rada která eh, rozhodovala i v migrační krizi, určitě udělá nějaká opatření, aby eh, se dostala k jádru věci, aby odstranila příčinu. Pašování lidí je v podstatě důvodem, proč máme takovou situaci. A eh, doufám, že za rakouského předsednictví se Evropská rada dostane k tomu, aby se zohlednila znovu mezistátní mechanismus a zlepšila fungování Unie. Děkuji, paní Wimberg. Tack, herr ordförande, stort tack till Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a Děkuji mnohokrát našim ministrům za jejich vystoupení. Velmi eh, s velkým zájem jsme si vás vyslechli a dozvěděli se, co plánujete dělat v příštích šesti měsících. Já mám ve vás velkou důvěru, doufám, že věci posunete dále. Říkáte Evropa, která chrání. Já jsem ze Švédska a určitě je právo, aby se lidé cítili bezpečně ve své zemi, ale já nevím, jestli u nás tomu tak ještě je, protože ve Švédsku už máme některé oblasti, kde je kompletní exkluze, kde se pohybují lidé se zbraněmi, eh, lidé tam jsou zastřeleni, dochází tam ke znásilňování a podobně a lidé se tam určitě bezpečně necítí, takže je dobře, že jste toto zařadili na pořad vašeho předsednictví. Také mm, mě zajímá to téma bariéra překážek eh, ve vztahu k hranicím a také ty nelegální zbraně. A kolegové, opravdu je tady velký hluk, prosím, abyste se utěšili, říká řečnice. Takže eh, jaký mandát dostane Frontex v této věci? Frontex dostává větší rozpočet rok od roku a většina z toho jsou pátrací a záchrané akce. A já si myslím, že ano, je to strašné, všichni ti lidé, co se topí ve středozemním moře, Jistě s tím musíme něco dělat. Eh, Mám, my máme asilová centra, kde jsou lidé, kteří byli vystaveni mučení a znásilňování a měli bychom umožnit Eh, také pomoc OSN. A co třeba, jak to vyřešili v Austrálii? Zabývali jste se tím? Dobře, a poslední na seznamu je paní poslankyně Pagazuntar Royce. Děkuji. Já musím říci, že mě trochu rozhodila jedna věc, kterou jste eh, tady říkali. Když hovoříte o ochraně evropských hodnot a lidských práv, tak to budou nějaká univerzální práva, univerzální hodnoty. A co to znamená ta změna paradigmatu? Znamená to, že ta práva budou mít ovšem jenom Evropané a ti, kdo budou schopni si koupit modrou kartu? Protože pokud ano, tak to bude znamenat narušení těch evropských hodnot do budoucna. Je snad Libie vaším vzorem pro změnu paradigmatu? Protože pokud ano, tak říkáte, že základní lidská práva a lidská důstojnost je něco vyhrazené jenom pro několik málo vyvolených. Znepokojuje vás to, co se děje v Líbii? My um, hovoříme o tom, kolik lidí zahyne a utopí se ve středozemním moři, ale počet lidí, kteří jsou vraceni do Libie, se zdvojnásobil a přitom víme, co je tam čeká. To je ta změna paradigmatu. Takže ministři, eh, zazněla tady celá řada otázek a teď eh, to je opravdu, jak říkají kolegové, to je jedna z posledních příležitostí dosáhnout některých výsledků, dotáhnout některé věci dokonce před příštími evropskými volbami. My tady v tomto výboru pracujeme velmi usilovně, dotáhli jsme eh, prostřednictvím kompromisů a různých modifikací celý balíček. Je to velmi ambiciozní balíček, který se snaží poskytnout bezpečnost a pocit bezpečnosti evropským občanům, ale zároveň také se neodklání od mezinárodních závazků a snaží se hledat skutečná evropská řešení. Já tady mám jenom takovou jednu menší otázku, kterou položil i pan poslanec Pavel. Eh, předtím, než jsme mm, my jsme tedy, respektive před chvíli se tady bavili o té zprávě plné uplatnění šengenského aky v Bulharsku a Rumunsku. Řekli jsme si, že už je to sedm let, kdy tyto země splnily podmínky a zatím ještě to nebylo odsouhlaseno, takže ptáme se, chce toto také nějak řešit rakouské předsednictví? Plánujete podpořit plné členství Rumunska a Bulharska v šengenském prostoru? Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci vám poděkovat za otázky, které jste položili a chci předeslat to, co řekla paní poslankyně Nina. Pokud je o e, základní lidská práva e, za rakouského, pro rakouské předsednictví je to velmi důležité, protože e, já jsem byl 12 let generálním tajemníkem všech účetních dvorů a tam jsme se zabývali nezávislostí, státností a snažili jsme se v této věci pokročit. Takže proto jsem tak rád, že dnes z vašich dotazů eh, vyznělo, že právě eh, právní stát má velký význam. Pokud je o rakouské předsednictví, budeme se tomu věnovat a chci říct, že neformální zasedání eh, Rady pro vnitro a just Justici bude 12. a 13. 7. tohoto roku a tam budou otázky eh, zákonnost, to znamená, co můžeme udělat my ve spravedlnosti pro to vzájem, pro tu vzájemnou důvěru, pro její posílení mezi jednotlivými institucemi, pokud je o evropský zatýkací rozkaz, pokud je o evropské združení eh, pro spolupráci. Eh, budeme se věnovat tématům, Eh, jako e-evidence nebo e-privacy, protože se ukazuje, že ten vývoj, když má jít v Evropě dopředu, tak je nutné, abychom učinili opatření, která to nějakým způsobem, způsobem sladí. To znamená, eh, potřebujeme dialog a eh, to naznačil už i Evropský soud pro lidská práva. Budeme hledat společná řešení budeme se snažit eh, nejen o to, abychom 12.7., to znamená eh, během příští Rady pro vnitro a spravedlnost se budeme věnovat tomuto tématu, ale s komisí budeme mít setkání v říjnu, kde bude vlastně eh, právní stát znovu tématem na pořadu jednání a současně budeme také se státy západního Balkánu organizovat konferenci a budeme se věnovat tomuto tématu také. Hodláme do konce roku eh, mít závěry, abychom ještě jednou vrátili právní stát do středobodu pozornosti. Pokud jde o Polsko, chci říci, že 26.6. proběhlo slyšení eh, v Radě pro všeobecné záležitosti a v té souvislosti eh, poukázal komisař Timmermans na to, že si myslí, že i nadále eh, to riziko závažného porušování základních svobod existuje. 18.9. bude příští další zasedání rady a e, věřte mi, že to, na toto téma se rada podívá znovu současně s Evropskou komisí a spolu s radou se dopracujeme k dalším krokům a já doufám, že dialog, o který nám všem jde, povede k tomu, že tady bude pokrok. Eh, mimo jiné tímto směrem směřuje 11 států, které se vyslovily proto, aby ten dialog, aby se v tom dialogu pokračovalo, eh, protože to se netýká jenom Maďarska a Polska, ale to se týká i ostatních. I my sami pro sebe si musíme vyjasnit, co to pro nás znamená, jaké jsou indikátory právního státu neboli zákonnosti, které budeme potřebovat. Zaznělo tu ze strany eh, poslance Akula, že to potřebujeme eh, v spolupráci, jak rada, tak parlament. Pokud chceme jít dál v Evropě, tak eh, témata, která jsou rozpracovaná, je třeba dokončit tím, že se podíváme na to, že chceme mít Evropu bezpečnější, že chceme větší důvěru ze strany občanů, ať je to e-evidence, ať jsou to další témata, tak si myslím, že při ochotě ke kompromisu bychom to mohli zvládnout. Pokud je o nařízení z mm, e-, e-privacy, to je také důležité, protože ta ochrana soukromí v elektronické oblasti je nezbytná, týká se to cookies, týká se to inovat, má to dopad na inovativní služby, na malé a střední podniky, na inovativní firmy a víte, že my jdeme, některé státy jdou směrem ochrana osobních údajů, jiné zase ne a zase je to v rozporu, ty zájmy jsou v rozporu a je třeba zjistit, eh, jestli je ten materiál dostatečně vyzrálý či ne. Mohu říci, že my budeme pokračovat v této práci a příští pracovní skupina rady už se koná v červenci k tomuto tématu. Zaznělo tu také směrnice na protipraní peněz i tady. Eh, doufám, eh, ten trialog dokončíme a chci upozornit, že eh, budeme, že se tím vlastně zabrání takovému tomu shoppingu, kdy eh, by se využívalo to, že trestní sazby v jednotlivých státech by byly jiný. Jiné eh, spolupráce národních orgánů, zavedení minimálních pravidel, eh, zavedení sankcí za praní peněz a budeme dělat další kroky. Eh, my jsme tady v této oblasti, v této oblasti už se udělalo hodně, ale já si myslím, že pomalu se blížíme k cíli a doufám, že velmi rychle tuto směrnici, doufám například eh, v říjnu bychom ji mohli schválit na radě. Eh, pan Weidenholzer, hovořil o programu eh, spravedlnosti a já si myslím, že zrovna spravedlnost má celou řadu nových úkolů, nových témat eh, společně s Evropským společenstvím národů. Eh, některé věci už jsou, některé je třeba udělat. Je to jenom otázka soudců, advokátů a státních zástupců a potřebujeme, aby všechny strany měly lepší pochopení problematiky. Eh, pokud jde o právo EU, to chceme zintenzivnit, podpořit. Eh, dále sem patří také další vzdělávání soudců nebo těch, co jsou v oblasti spravedlnosti. Myslím si, že máme národní sítě, to tu také zaznělo. Eh, to existuje síť pro další vzdělávání eh, v oblasti spravedlnosti a bylo by velmi důležité, abychom tady dali k dispozici to, co víme, například 305 eh, milionů euro, které na to jsou v současné, k dispozici, v současné době k dispozici, není mnoho. Ale myslím si, že právě tento program bychom do budoucna měli finančně lépe vybavit. Eh, pokud je o základní téma, které máme, eh, e-evidence a bude nutné, aby v této oblasti byla učiněna opatření tak, aby eh, orgány činné v trestním řízení věděly, jak postupovat. Pokud jde o lhůty, tak víme, že ty jsou stále kratší. Pokud jde o komunikaci, tak ta se přesunuje k digitalizaci. My chceme samozřejmě mít včas informace, aby bylo možné dotyčné trestně stíhat a aby e-evidence eh, pomohla v této věci a my bychom se spojenými státy chtěli jednat, budeme jednat a do listopadu bychom chtěli mít první výsledky. O tom tématu probíhají neformální porady a proběhnou teď v červenci další. Eh, budeme mít obecnou rozpravu eh, k tomuto tématu eh, v listopadu a v prosinci a doufáme, že společně s vámi budeme schopni tento projekt dovést k úspěšnému konci. Další téma, které tu zaznělo ze strany paní Angolia Bliny, myslím si, že tady budeme muset učinit další opatření. Jsme ochotní ke kompromisu. To, jsou, to je ta otázka dvojího občanství, otázka otisků prstů. A třetího 7. už jsme jednali s jednotlivými členskými státy, abychom zjistili, nakolik eh, je kompromis možný a 8.7.2018 budeme mít eh, setkání, eh, na kterém eh, se budou projednávat kompromisní návrhy a doufám, že díky tomuto postupu budeme schopni parlamentu pokud možno rychle předložit tento návrh Myslím si, že pokud je o spravedlnost, tak i tady se velmi snažíme eh, Evropu zblížit, protože si uvědomujeme, že Evropa má šanci jenom tehdy, pokud budeme schopni zajistit eh, zákonnost eh, a bezpečnost a to na všech místech, ve všech prostorech a, a doufám, že naše spolupráce povede k tomu, abychom v této oblasti podpořili, abychom získali váš souhlas. Děkuji. Děkuji. Pan Kikl. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat za velký zájem o práci našeho budoucího předsednictví a děkuji také za kritické otázky, kterých bylo hodně. To máme společné. I my si klademe kritické otázky, pokud je o ty věci, které chceme dělat, jestli jsme se nedostali do slepé uličky a pokud zjistíme, že ano, že ty zaběhnuté cesty nás dál nepovedou, musíme jinak. Ale jedna věc je důležitá pro nás, pro všechny a chci to říct i před vámi. Jde o to, můžeme mít eh, protichudné názory, ale všichni chceme nejlepší Evropu. A myslím si, že to je to, co nás všechny spojuje. Ale tak jako v každé rodině, eh, i tady je potřeba občas si věci vyříkat, vyjasnit. Eh, a ani to tu rodinu nepoškodí. Můžete si být jistě, že Rakousko se své role stavitele mostu v příštích šesti měsících zhostí, a i kdyby se někdo pokusil stavět most od prostředka řeky na břeh, eh, tak eh, uvidíme, ale já si myslím, že eh, budeme spojovat oba břehy. Těch otázek bylo velmi mnoho. Já se pokusím to nějak zhrnout. Jeden ze základních aspektů byla otázka týkající se hodnot, zachování hodnot, ochrany těch hodnot, které jsem tu zmínil, jejich obrany. Ona to není samozřejmost. Nikdo eh, chartu základních lidských práv, nikdo lidská práva nespochybňuje, protože ta práva jsou vlastně prioritní a nám jde o to, při všem, co děláme, ve veškerém našem úsilí, eh, které děláme společně či samostatně s vámi, s členskými státy, nám jde o to, abychom tyto hodnoty zachovali a chránili. A teď je otázka, eh, co je ten největší hřích v souvislosti s našimi eh, hodnotami, protože ty hříchy tu někde zazněly. Myslím si, že největší hřích je to eh, xnásobné umírání v moři. Jaké horší porušení lidských práv je eh, než to, které vede k tomu nebo umožňuje, že se lidé utopí v moři. Takže to nás vedlo také k tomu, proč jsme řekli v otázce změny paradigmatu, že je nejvyšší čas rozhodnout, co udělat v oblasti azylu a migrace, abychom tento obchodní model převaděčů zlikvidovali, protože ne ti, jejichž cílem, kteří jsou cílem a předmětem naší pomoci, kteří potřebují tu pomoc nejvíce, ale jsou to ti, kteří vezmou peníze, kteří zorganizují převaděče, kteří se vlastně zúčastní toho, té obchodní struktury. To si myslíme, že je největší hřích, proti kterému musíme bojovat a proto je podle našeho názoru důležité, abychom změnu paradigmatu v této oblasti podpořili. Zazněla tu otázka, jak to vypadá s těmi vyloďovacími platformami v severní Africe. To není náš vynález. E, to je e, vlastně úkol e, Evropské rady, to je pojem, který jsme převzali od nich. A jde o to, šlo o to, zamyslet se nad tím, jak by takový model mohl vypadat. Ano, vy se tam ušklebujete, ale z minulosti víme, že ty modely, které jsme rozvíjeli do posud, nás v podstatě dál nedovedly. To si nemusíme vykládat, takže tu či onde je na čase, abychom šli novou cestou a to je součást těch našich úvah. Za pár dnů ve čtvrtek v Innsbrucku budeme mít první neformální radu a už tam tuto otázku těchto takzvaných vyloďovacích platform budeme podrobně a konkrétně probírat. Až budeme mít potom zpětnou reakci, tak to dáme dohromady eh, společně s Evropskou asilovou agenturou, možná s UNHCR, ale možná také s jednání, při jednání se třetími státy se budeme snažit o další rozvoj toho modelu. Já nevím, proč jste tak pesimističtí. Já jsem obecně optimista. Já jsem optimista a myslím si, že to šanci má. Eh, to, že to africké státy odmítají, oni jak mohou odmítat něco, co ještě neexistuje, takže budeme, budeme postupně a myslíme si, že eh, Občas je mm, problém to, že děláme třetí a čtvrtý krok, aniž bychom udělali první a druhý. To znamená, že ty výsledky nejsou. Pak to byla otázka ochrany, ochrany hodnot. Dublin, Dublin celkový balíček. Plně uznávám hodnotu eh, toho dublinského balíčku. Je nutné, abychom se dostali k jednotným standardům. Je potřebné, abychom měli jednotné kompetence. Je nutné, abychom systém kontroly a celkové stability v souvislosti s evropským asilovým systémem rozjeli uvedli v život. Proto jsme také uvažovali o tom, že bychom tento balíček jako celek společně s vámi rozvinuli, posunuli dál a tam, kde nemáme zatím jednotné stanovisko, bychom na základě výsledků, které nám zanechalo Bulharsko, kde Bulharsko bylo, mělo velmi ambiciozní cíle a dosáhlo cílů, tak bychom si dali za cíl pokusit se ještě jednou tu či jinou slepou uličku opustit. Ale upřímně, upřímnost je potřebná. Musíme si ujasnit a mít jasno, když hovoříme o Dublinu, eh, to je vlastně také úkol Evropské rady, eh, nejen v současné době, ale také v konsenzuálně. Jde o to, že tam budeme mít problém, kde jde o to povinné přerozdělování. To byl ten důvod, proč to vždycky znovu stroskotalo do posud. A to je přístup, se kterým přicházíme a řekneme, upřímná analýza problému máme a musíme se teď pokusit tu otázku solidarity v této souvislosti znovu oživit. Je tam mnoho komponent. Solidarita jako pojem se zužovala do posud vždycky na přerozdělování povinného ale jsou tam i jiné prvky eh, v souvislosti se solidaritou. Je to otázka spoluúčasti na ochraně hranic, na záchraně tonoucích na moři a celá řada dalších. Je tam spousta modelů, kde se musíme pokusit najít eh, nové struktury, protože s tím současným systémem jsme nepokročili a to víme všichni. Pokud je o resettlement, jak to zaznělo, přesídlení. Rakousko se toho účastnilo, ano. My jsme svou kvótu v zásadě splnili. Co nám ještě chybí ve splnění té knoty, kvóty, to bylo příliš málo osob, které by mohly získat statut eh, uznání, ale jinak s migrační krizí v roce 2015 eh, si nemůžeme dělat žádné výčitky. Myslím ještě jeden aspekt v souvislosti s touto, otázky těch, s touto otázkou těch vyloďovacích platform. Ano, bude nutné i tady, aby státy eh, vlastně, abychom jim připomněli jejich odpovědnost. Eh, pokud bychom definovali bezpečnost jednorozměrově, je to málo. Musíme eh, ladit všemi možnými šroubky, v celé oblasti politik, abychom dospěli k výsledku, který bude představovat win-win situaci. Zazněla tu stanovisko pana Zehofra. Poté, z toho, co já vím, a já jsem s, se Zehofrem jednal, tak teď se jedná. Jedná Německo a ty země, které přicházejí v úvahu. Eh, platí Dublin, to znamená kompetenci má Itálii z části Itálie a Řecko. A uvidíme, co z toho vzejde. Ale ty příslušnosti jsou tam. A uvidíme, co z toho jednání bude. Pokud jde o ty asilové turisty nebo dovolenkáře, a jejich vracení, tak to není téma EU, to je téma evropské vnitřní politiky, ale k tomu mohu říci, že eh, v nařízení o statutu nebo statusu je ustanovení, eh, které pozitivně tuto věc řeší. Eh, já si myslím, to, že tady někdo řekl, nemáme migrační problém, to, to bych neřekl. Připomíná mi to některé diskuze před rokem 2015, kdy ti, kteří varovali před tím, že v různých oblastech se něco připravuje, což nebudeme schopni kontrolovat, protože na to nemáme mechanismy, ani ty nikdo nebral vážně, Říkalo se, že dělají paniku a že to je prostě vedlejší. Před 14 dny při setkání s komisařem Avramopulosem a zástupci zemí západního Balkánu jsem zjistil, že tuto oblast vidí úplně jinak, protože tam je jasně vidět, že samozřejmě ta problematika je velká a je třeba vypřipravit koordinační opatření, aby takový výko, vývo, vývoj, jako byl v roce 2015, nenastal. Nazna, ozval, označil bych to jako proaktivní politiku. E, nechci flikovat. E, pokud je o asilová centra ve třetích státech a ten takzvaný pull faktor, tak eh, to nepovažuji za přístup, eh, kterým bychom se měli zabývat, protože my musíme přerušit ty pull faktory, což je předpokladem pro to, abychom mohli uvažovat o tom, jak pomoci těm, kteří opravdu naši pomoc a podporu potřebují. Detence, detence, vězení, tu zaznělo. Článek 43 už teď vlastně umožňuje na čtyři týdny zadržet tu osobu, aby bylo možné vyjasnit základní náležitosti v souvislosti s asilovým řízením. Já si nemyslím, že by tato úprava byla srovnatelná s detencí nebo vězením. Pak to byla ještě jedna otázka. Týkala se Schengenu, Bulharska a Rumunska. Na tomto místě chci poděkovat Eh, za úsilí při ochraně vnější hranice, ale vy znáte samozřejmě stanovisko v radě, nebo stanoviska. V tuto chvíli jsou taková, jaká jsou, ale v říjnu toto téma, pravděpodobně, pravděpodobně v říjnu, toto téma znovu dáme na pořad jednání. I have asked questions about tak já jsem položila otázku týkající se praní špinavých peněz. To je zásadní věc pro bezpečnost našich občanů a žádnou odpověď jsem nedostala. Ano, samozřejmě, já jsem, bych se k tomu dostal. Eh, někdo se ptal, co dě, uděláme proti pravicovému teroru a extremismu já teror nerozlišuji, jestli je levicový nebo pravicový teror, je prostě věc namířená proti našim základním hodnotám a jde o ochranu obyvatelstva nezávisle na tom, jestli je to levicový nebo pravicový terorismus, čili boj proti všem teroristickým hnutím. Pokud je o praní špinavých peněz, tak já si myslím, že je nutné vytvořit Eh, možnost trestního stíhání a rozšířit ji i na poznatky finančních úřadů. Tam to musíme vylepšit. Eh, myslím si, že tento projekt eh, budeme velmi ambiciozně podporovat a doufám, že dospějeme ke společnému výsledku. Děkuji mnohokrát, pánové ministři. Zaznělo tady mnoho otázek, je samozřejmě obtížné na ně zareagovat v takto krátkém čase. Každopádně vy jste to zvládli dobře. Takto, my už nejsme v roce 2015, kdy Evropa byla zcela nepřipravena na příval lidí, kteří se sem valili ze Sýrie a také na tu migrační vlnu obecně. Já myslím, že něco, co tady většina lidí řekla, je, že my jako Evropská unie musíme přinést výsledky evropským občanům, musíme udělat taková rozhodnutí, která budou efektivní, která budou založena na našich zásadách a také dodržovat naše závazky i mezinárodně. A teď je ta správná doba, protože dnes ten obrázek je opravdu hodně jiný, než jak to bylo v minulosti. Příval lidí do Itálie se snížil díky opatření, která udělala Evropská unie a italská vláda téměř o 80 Během první poloviny tohoto roku do Evropy přišlo jenom 40 tisíc lidí. To není 1,6 milionu lidí jako v roce 2015. A my opravdu během vašeho předsednictví musíme hmm, pracovat na dialogu. Slyšeli jste, že tato sněmovna poměrně jasně se staví k některým věcem, takže jsme se vzájemně informovali a děkuji a přeji hodně štěstí. A teď, kolegové, pojďme k poslednímu bodu našeho programu a to je zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Je to tady bod číslo 7. The lead committee is, uh... Příslušný výbor je výbor EMPL a Pan zpravodaj je pan Emilian Pavel. Máte slovo, abyste nám stručně přednesl vaše stanovisko. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat komisi za návrh pro vytvoření Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Jako člen Prosím, kolegové, abyste se stišili, říká pan předseda, a prosím ty, kdo opouštějí sál, aby tak učinili tiše, abychom si mohli vyslechnout pana zpravodaje. Prosím, máte slovo. E, děkuji. Já jako člen výboru pro zaměstnanost bych chtěl říci, že to je velmi důležitá věc nejen pro náš výbor, ale pro oba výbory. Tento orgán by měl přispět k řádnému provádění pravidel eh, a také koordinaci sociálního zabezpečení. A jedná se o důležitá pravidla týkající se volného pohybu osob, včetně držitelů modré karty, osob převedených v rámci společnosti a dlouhého pobývajících rezidentů a jejich rodinných příslušníků. Stejně tak podporují výkon práv napříč hranicemi v oblasti slušných a spravedlivých pracovních podmínek sociálního zabezpečení a zdravotní péče, nediskriminace a boji proti obchodování s lidmi za účelem vykořišťování práce. Dalším důležitým aspektem je podle mě problém nehlášené práce. Za tímto účelem jsem navrhl změnu, která by poskytla jasnou představu o tom, jak bojovat proti nehlášené práci, která má často přezranční rozměr a může mít pro dotyčné pracovníky závažné důsledky. Některé zranitelné skupiny, například státní příslušníci třetích zemí, jsou obzvláště vystaveni nehlášené práci a s tím spojenému odpírání základních práv pracovníků. Evropský orgán pro pracovní záležitosti ELA by měl zachovat a dále rozvíjet Evropskou platformu pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce, která byla zřízena rozhodnutím 2016 lomeno 344 a dále posilovat spolupráci v této oblasti na úrovni Unie. Pokud jde o ochranu osobních údajů o nařízení GDPR, tak tady také musíme dbát na to, aby bylo vše v souladu s těmito pravidly. Musíme zajistit, aby tato pravidla byla dodržována a aby tedy údaje byly schromažovány pro určité výslovné vyjádřené legitimní účely. A neměly by být dále zpracovány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Rovněž navrhuji, že aby orgán a komise byly považovány za společné kontrolní orgány pro účely e, pravidel ochrany údajů. Další velmi důležitý aspekt, a tím už se dostávám ke konci, je boj proti podvodům. Zde usiluji o jasné odkazy na uplatňování nařízení Rady o zřízení Úřadu Evropského veřejného žalobce EPO a případné zapojení tohoto úřadu do šetření, pokud jde o boj proti podvodům souvisejícím s činností Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Pavle. A Musím jenom upozornit, že tlumočení skončí přesně v 18.30. Přeji se vystoupit nový zpravodajové, paní Ruka? Ještě někdo? Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se zastupuji z EPP kolegu a jeho jménem chci poděkovat eh, za práci, nejenom za návrh zprávy, ale také, že jste vytvořil takovou dobrou atmosféru, eh, a že jste akceptoval pozměňovací návrhy pana Šogora a dalších. Nicméně pan Šokor chce posílit tento text a e, jeden centrální blok pozměňovacích návrhů se bude týkat volného pohybu pracovních sil. Jak vy říkáte, je to třeba podporovat a je třeba mít evropská pravidla, e, která budou snadno aplikovatelná, spravedlivá pravidla a bojovat proti zneužívání a no, tedy mm, to je důležité pro důvěru lidí. A pokud se nebudou respektovat stávající pravidla, tak nejenom, že mm, to bude problém pro takzvané zranitelné kategorie a pro některé podnikatele, ale také z této bude ztráta důvěry v jednotný trh a bude to nahrávat populistům, kteří budou eh, chtít nová pravidla, která poškodí trh. Komise uznala ve svém návrhu Eh, i tyto problémy, které se týkají eh, zneužívání těch mobilních pracovníků, kterým se často upírají práva a mm, i je to problém pro podniky, které nemají jasné prostředí a nerovné podmínky. Pan Šogor také i hovoří o eh, konkrétním problému jednom, protože studie nám ukazuje, jaké jsou překážky a to mm, třeba věk, Eh, z rodinné dávky, zdravotní péče, ne, dávky v nezaměstnanosti a podobně. Eh, třeba mm, máme hodně třeba eh, našich tady pracovníků, kteří pendlují každý den do Rakouska, tak to vím, jak to je. A také, jak řeká pan Šokor, a to také mohu potvrdit, jako sama jsem Romka, tedy Romové a občané třetích zemí mm, zažívají diskriminaci, a to nejenom z titulu Mm, státní příslušnosti, ale i z titulu rasy. A podle pana Šogora i tento orgán by měl být efektivním nástrojem boje proti nekonsistentní aplikaci evropského práva a další oblasti, které eh, zúrazní. ty se týkají obchodování s lidmi a také i Agentura pro základních práv, eh, Agentura základních práv ve své studii ukazuje, že zde dochází k vykořišťování nejenom v zemědělství, ale třeba operky eh, a eh, zaměstnanci ve stavebnictví a další profese jsou do tímto postiženy. Spravodaj mm, zde v tomto ohledu předkládá užitečné doporučení a pan Šogor si myslí, že je důležité v tomto právě tuto vizi rozšířit. A děkuji. Děkuji paní Jaroka, ještě někdo, pan Pavel se chce vyjádřit. Děkuji Jáži na hranici, takže to znám, jaká je situace s Maďarskem. Okay, perfect. So we are good match in the writing. Okay, with this, uh, I would like to announce that the